sinon vous savez qu'il y avait une délégation importante. Voilà. Bonjour, chers collègues, je vous euh, propose de... Dobrý den, vážení kolegové, začneme. Je vous donnerai euh, dans un premier temps... Ze všeho nejdříve bych ráda omluvila pane předsedu, který má bohužel jiné povinnosti, takže jako první místo předsedkyně dnes budu předsedat eh, naší schůzi. Přistoupíme tedy k bodu 1 na pořadu jednání, přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky k pořadu jednání, tak navrhuji, abychom ji schválili. Námitky nejsou, takže pořad jednání je přijat. Nyní tedy pod druhý schválení zápisu ze schůze 21. a 22. ledna. Pokud nemáte žádné poznámky nebo námitky, tak je tedy přijmeme a máme bod číslo 3, sdělení předsedy, v tomto případě tedy předsedající. Seznam eh, získaných korespondencí nebo obdržených korespondencí jsme rozdali dnes a pokud máte zájem nějaké konkrétní body, můžete se obrátit na sekretariát. Na úvod eh, pár informací o aktuálním vývoji obchodní politiky. Parlamentní konference VTO. 16. a 17. února účastnili se, účastnilo se 13 europoslanců a dalších asi 300 různých poslanců, kteří se sešli v Ženevě v sídle VTO. Tato parlamentní výroční konference, kterou spolu organizoval Evropský parlament a parlamentní unie, byla příležitostí pro poslance, aby si vyměnili názory spolu s panem Acevedem, generálním tajemníkem WTO. Hovořili o obchodu, míru, prosperitě a o oživení hospodářského cyklu. Naše delegace se také setkala s vyslanci EU a USA, panem Pankratisem a panem Punkem Parlamentní konference přijala závěrečný dokument, ve kterém žádá členy WTO, aby znásobili úsilí, pokud jde o obnovení cyklu jednání z Doha, aby se urychlilo také jednání o obchodní dohodě a aby se také začaly uplatňovat všechny složky balíčku z Bali. Já děkuji všem účastníkům této delegace. Příště se sejde na 34. zasedání steering committee. To bude předcházet ministerské schůzce v Keni v prosinci tohoto roku. Chce se někdo vyjádřit? Někdo z těch účastníků? Pane Šulci, vy jste tam byl? Pokud nemáte nic, tak nemusíte si brát slovo. V pořádku. Ano? Možná jen dvě stručné připomínky. Já si myslím, že máte plnou pravdu, když hovoříte o tom, jak důležitá byla tato schůzka. Za druhé, i kdybych se neúčastnil steering committee v předvečer parlamentní konference, tak musíme zdůraznit, že všichni poslanci věnovali velkou pozornost tomu, že je třeba, aby sehrávali důležitou roli práci VTO a měli jsme také výměnu názorů s panem Pankratisem, kde pan Pankratis zdůraznil, že Evropský parlament se zaměřuje na vícestranný obchodní systém a chce ho zachovat a to je zásadní a my jako výbor pro mezinárodní obchod bychom se měli snažit a eh, splnit svou povinnost a pracovat tímto směrem, a protože to také zaznívalo ve všech diskuzích eh, v průběhu této parlamentní konference. protože je to také důležité pro rozvoj míru, udržitelného rozvoje, lepších životních podmínek ve všech státech VTO. Všechny státy VTO totiž eh, závisí na tom větším zapojení poslanců a občanské společnosti do rozvoje obchodu a obchodní politiky. Takže toto konstatování bylo dalším krokem vpřed. Měl by to být také náš způsob, jak se připravit eh, také na účast na ministerské konferenci jako spoluzákonodárce. Děkuji, pane Šulci. A nyní další sdělení, které se týká evropské nabídky preferenčního přístupu méně rozvinutých zemí. Týká se to také konference v Bali. Evropská unie a dalších 15 členů VTO před dvěma týdny oznámila, že těm nejméně rozvinutým zemím chtějí umožnit eh, preferenční přístup asi k 30 odvětvím a k tomu ještě připojí opatření na capacity building. Další sdělení týká se to dohody o environmentálních statcích. Třetí kolo proběhlo 26. až 3. ledna. Zaměřovali se na čistou a obnovitelnou energetiku a energetickou účinnost. Byl tam také Izrael, který se přidal k jednání v lednu 2015 Ta páté kolo bude probíhat 16. až 20. března. Zítra výbor INTA si vyslechne prezentaci komise o stavu jednání. Pokud jde o všeobecnou dohodu o službách TIZE, tak 11. kolo proběhlo 9. až 13. 2. v Ženevě. Byl tam opravdu velmi nabitý program. 24. účastník se připojil k jednání, byla to Uruguay a příští kolo je naplánováno na 13. až 17. čtvrtý a první politická Schůzka je naplánována v červenci, to bude taková, takový stav v polovině období. Výbor INTA pořádá o TYZA velké veřejné slyšení za účasti důležitých odborníků. Další sdělení. Investiční dohoda mezi Evropskou unii a Myanmarem, první kolo jednání o této investiční dohodě proběhlo, jak jsme předpokládali, 9. až 12. 2. v Rangunu. Toto kolo bylo příležitostí, jak barmským vyjednavačům představit návrh textu, který vypracovala komise. Jedná se o první dohodu, která má ochraňovat investice. Žádný členský stát Evropské unie nemá žádný, žádnou bilaterální dohodu na ochranu investic s touto zemí. Jistě si vzpomínáte, kolegové, že výbor INTA uspořádal veřejné slyšení na toto téma v listopadu roku 2014 za účasti evropských a barmských vyjednavačů. Příští kolo je naplánováno na květen. To jsou z mé strany tedy sdělení, jen ještě poslední taková drobnost. Vítáme zde nového administrátora, pana Gabriela Alvareze, který je tady mezi námi dnes poprvé, takže ho tímto vítáme a přistoupíme k bodu 4 na pořadu jednání. Prosím. Uh, uh, Paní předsedkyně, mám malou poznámku. Přijela česká televize, eh, čeká venku. Eh, pokud tedy schválíme to, že tady mohou udělat pár záběrů, tak bych je rád pozval dál, ale záleží to na vašem souhlasu, pokud tady nikdo z přítomných poslanců nebude mít nic proti. Pokud kolegové nevidí žádný problém, tak eh, prosím, pozvěte sem svůj televizní štáb. Paní Šáke? Thank you. <clears throat> Madam Chair, just for clarity purposes. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám vždycky pocit, že to jsou veřejná jednání, že jsou webstreamovaná, že pokud nejsou in kamera, to no znamená, to znamená, že si myslím, že to je běžný postup. Ráda bych to pouze řekla, pokud jde o uh, příští, budoucí případy. Ça ne, voilà, ça já si myslím, že z respektu ke kolegům je vhodné se zeptat, zda souhlas s tím, aby sem přišel televizní štát, ale v pořádku. Takže bod číslo čtyři na pořadu jednání. Máme zde návrh nařízení, týká se to dovozu cílů, tantaru a dalších, dalších takovýchto prvků. My jsme měli veřejné slyšení na toto téma. Konference předsedů se vyslovila pro náš výbor v konfliktu kompetencí s výborem DEVE. Podle tohoto rozhodnutí zpravodaj výboru DEVE bude zapojen do všech etap práce na tomto materiálu. Naším zpravodajem je Julio Winkler, jeho zpráva je ve vašich složkách, takže já dávám panu Winklerovi slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Milí kolegové, jak správně řekla paní místopředsedkyně, měli jsme na toto téma v našem výboru již dvě zasedání. Jde o evropský přístup k zodpovědnému získávání minerálů, jde o eh, prolomení vztahu mezi minerály a ozbrojenými konflikty. Jde o integrovaný přístup, protože e, to, tento přístup, to znamená integrovaný přístup EU, má tři důležité prvky. Za prvé nařízení, o kterém hovoříme, druhý prvek, tak jak to e, je tedy popsáno ve společném sdělení komise a, a SVČ, je, jsou tedy doprovodná opatření k integrovanému přístupu. A konečně třetí přístup, to je diplomatická cesta, což je samozřejmě záležitost Evropské služby pro vnější činnost a také Evropského parlamentu v rámci rozvojové politiky. Chtěl jsem to pouze vyjasnit, chtěl jsem říci, že v našem výboru INTA eh, diskutujeme o jednom ze tří prvků, eh, to znamená o regulaci obchodu. Dostali jsme příslušný návrh Evropské komise. Vedl jsem celou řadu jednání s celou řadou zúčastněných subjektů mimo Evropský parlament, ať už to byly nevládní organizace, združení průmyslu, zástupci církví, občanské společnosti a Rád bych také poděkoval všem stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům, eh, kteří do toho byli zapojeni ve výboru DEVE a AFET. Rád bych chtěl poděkovat za všechna jednání v minulých šesti měsících, protože na tomto tématu pracujeme již půl roku, již šest měsíců. Výsledkem těchto jednání je návrh zprávy, který si vám dovoluji představit. Máte ho ve svých složkách. Mohu konstatovat, že do značné míry souhlasím s návrhem nařízení, které, který předložila Evropská komise. Nicméně se domnívám, že ohledu na to, že tedy chceme zachovat dobrovolný přístup, jsou tu některé body, které by bylo možno na eh, návrhu komise vylepšit. Tyto prvky eh, jsou popsány ve své, správ, ve své zprávě. Za prvé chceme zajistit vysokou míru účasti podniků na tomto dobrovolném eh, systému. Za druhé chceme, aby nařízení bylo účinné a třetím mým cílem je to, aby eh, do celého dění byl více zapojen parlament. To znamená, že parlament by byl ve všech úrovních eh, post, řetězce postupu dostatečně zapojen a mohl také vykonávat eh, kontrolní pravomoci. Za prvé, vysoká míra účasti. Toho dosáhneme tím, že budeme lépe definovat dovozce. Já si myslím, že do definice dovozce by měly být Eh, zahrnuty i eh, společnosti, v jejich jménu bylo podáno celní prohlášení. Za druhé, eh, vyšší účast podniků by mohla být dána také lepšími pobídkami, větší viditelností. Navrhuji tedy, aby byl Eh, sestaven seznam zodpovědných dovozců, sestavila by ho komise eh, na základě informací členských států. Samozřejmě, že ten seznam by byl pravidelně aktualizován. Myslím si, že je velmi důležité, abychom chránili malé a střední podniky. Mým cílem je to, abych je, eh, je do toho zahrnul a abych jim také nabídl vhodné pobídky, tak aby se mohli účastnit ale zároveň je potřeba jim nabídnout vhodnou pomoc, vhodnou podporu, tak aby se mohli účastnit, aby se mohli stát aktéry v tomto systému v souladu s jejich podnikatelskou logikou, aby tedy mohli prokázat svoji zodpovědnost. Za druhé, chceme, aby to nařízení bylo eh, účinné, chceme se za, Eh, chceme zabránit dvojímu překrývajícímu se auditu. Chceme tedy, aby tedy byly přijaty všechny, všechna pravidla týkající se náležité péče podle pokynů OECD. Eh, po podrobné verifikaci komisí by tedy měla platit a měl by být také stanoven jasný časový rámec pro eh, vstup nařízení v platnost. Kromě toho si musíme uvědomit, že v Evropské unii už existují některé e, nástroje, například e, dokumenty týkající se podávání nefinančních informací, informací nefinanční povahy. A I to bychom do toho měli zahrnout. Po jednání s komisí a s OECD jsme dospěli k závěru, že musíme stanovit přechodné období, tak abychom umožnili, aby systém od počátku dobře fungoval. To přechodné období je potřeba pro členské státy, musí totiž zavést eh, certifikační systémy a komise musí mít jistotu, že všechny systémy v 28 členských státech fungují stejně, že Eh, tedy eh, si nebudou moci podniky vybírat vhodnější, výhodnější legislativu. Je potřeba také prověřit systémy eh, managementu. Já tedy navrhuji dvouleté přechodné období a po prvních dvou letech plného eh, fungování tedy budeme mít revizi a následně eh, by se ta revize prováděla ne každých šest let, jak navrhuje komise, ale každé tři roky. Já tedy navrhuji, aby byl parlament zapojen do kontrolních eh, úkolů je tu, bude tu expertní skupina, která bude řešit praktické otázky, nicméně naše pozorovatelé budou součástí této expertní skupiny a parlament bude průběžně informován, měl by být průběžně informován. Pokud mohu uvést příklad, tak komise tedy eh, připraví pokyny pro příslušné orgány ve členských státech a parlament do toho bude zapojen. Já si myslím, že to je všechno z mé strany, paní předsedkyně. Dovolte mi pouze jednu jedinou poznámku na závěr. Měli jsme tedy jednání se stínovými zpravodaji z jednotlivých frakcí ve výboru INTA a výsledkem tohoto dialogu, výsledkem e, skutečnosti, že i ve výboru DEVE a ve výboru AFET e, je celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých tedy budeme hlasovat a které následně budou představeny výboru INTA, tak navrhujeme nový eh, harmonogram, který se poněkud liší od toho původního. To tedy znamená, že navrhujeme, abychom eh, pozměňovací návrhy ve výboru INTA zvážili 18. března a eh, ve výboru INTA bychom o tom tedy Eh, hlasovali na dubnovém plenárním zasedání. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Maria Reina za SD. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji, za zprávu, kterou jste právě vysvětlil. Myslím si, že bychom se měli vrátit k původnímu cíli tohoto návrhu, této legislativy, kterou navrhuje komise. Myslím si, že musí mít pozitivní dopad na ten původní problém, to znamená vztah, vztahem mezi zásobováním zdroji a konflikty. To je věc, která nás zde spojuje. To je tedy ten původní důvod komise, proč vlastně tento návrh předložila. Je to založeno také na celé řadě studií OSN. Byl jasně stanoven vztah mezi zajišťováním zdrojů, financováním ozbrojených skupin a regionem Kivu v Demokratické republice Kongo. Ale netýká se to samozřejmě pouze tohoto regionu, ale myslím si, že tento region můžeme vzít jako model pro naši práci. Připomeňme, že zde se nejedná jen o nějakou eh, legislativu, kterou bychom vystavili na odiv, řekli Evropa něco udělala, aby uklidnila své svědomí. Ne, naopak musíme mít legislativu, která bude efektivní, pokud jde o tuto problematiku, to znamená zásobování a konflikty, ale musí to být také efektivní, pokud jde o implementaci na evropské úrovni, musí to být efektivní pro konečného příjemce. A to není evropský průmysl, ale samozřejmě klient. To znamená, ten, kdo kupuje produkt, si musí být jist, že ten, od koho si to kupuje, není zodpovědný za ten konflikt, který je od něj daleko, třeba tisícovky kilometrů. Musí si být stoprocentně jist tím, co si kupuje. Já jsem analyzovala tři pracovní hypotézy. Ta první, to je hypotéza, že Evropská komise nám dala ten dokument do rukou, abychom se podívali, co se děje v rámci dobrovolného přístupu pouze upstream a co se děje na trhu. Takže vidíte, co se děje v těch zemích původu, doly, mezinárodní vyjednavači, tam nemůžeme nic dělat. Pak máte upstream, v upstreamu máme rafinerie a potom eh, další zpracovatelské závody a tam máte dva typy. Uh, Jedni, kteří dostali certifikaci a pracují zodpovědně a jiní, kteří nefungují zodpovědně. Nesmíme zapomenout, že dnes ve světě, tedy mimo evropský systém, všichni tito zpracovatele představují 95 současného trhu. To znamená, že podle hypotézy komise zde bude zbytkový trh a návrh komise vůbec nepomůže těm, kteří jsou dole, aby se posunuli směrem nahoru, to znamená, aby zvolili zodpovědný přístup. A potom vidíte, že všechny ty šipky těch produktů a surovin, všechno je povoleno. Nemáme tam žádnou proceduru, která se týká té složky downstream a konečných výrobků, hotových výrobků. To znamená, když někdo produkuje výrobky, které jsou tedy složkami, surovinami k výrobě dalších výrobků. Takže to, co nám v současné době komise navrhuje, to vůbec nezmění přístup. To znamená, že evropský trh těchto zpracovatelů zůstane velmi omezeným trhem, možná dokonce zmizí, protože je jednodušší a levnější nakupovat jinde od jiných, kde ta cena suroviny není definována podle toho, co děláte dobře nebo špatně, zda jste zodpovědný nebo nejste zodpovědný. Ta cena je prostě pořád stejná. A když je cena stejná a je zcela bez ohledu na to, jak se chováte vy, no tak vy jako průmyslník si zjevně vyberete tu nejnižší cenu. A když nebudete vědět, jestli to kupujete od někoho zodpovědného nebo nezodpovědného, nebude vám to vadit, protože váš klient o tom nebude mít informace. Ten evropský návrh nezmění to, co je tedy na druhé straně v těch zemích původu. Je to návrh, který nebude chránit eh, evropské podniky. Naopak eh, budeme zde mít eh, úpadek těchto evropských podniků ve prospěch neevropských podniků, které nejsou zodpovědné a evropský klient nakonec nebude vědět, co si kupuje a půjde cestou nezodpovědného nákupu hotových výrobků nebo výrobků, které se používají jako složka do dalších výrobků mimo Evropu. Takže se tím neplní žádný cíl ani v té původní fázi, ani v závěru. Stejně jako pan Winkler, já jsem se setkala s celou řadou aktérů. Máme zde druhou hypotézu, to je smíšená hypotéza. To znamená, závazný přístup u upstreamu a dobrovolný přístup u downstreamu. Já jsem se ptala, sama jsem se položila otázku, k čemu to povede. Je to trochu jednodušší než to předcházející, ale také to nenapomůže zodpovědnému přístupu. Jak už jsem vám říkala, ti neevropští zpracovatelé představují 95 eh, celosvětového trhu a oni nemají zájem o to zvolit si zodpovědný přístup, protože evropský klient vždycky bude mít volbu vybrat si mezi zodpovědným a nezodpovědným eh, produktem. Takže ta výzva trhu nefunguje. A ten dobrovolný přístup u downstreamu také nebude pozbuzovat eh, firmy, aby se vydali cestou zodpovědného přístupu. Takže zde budou existovat oba přístupy, jak zodpovědný, tak nezodpovědný a ten nezodpovědný bude převládat. Takže také to nebude úplně jednoznačný dopad. A třetí pracovní hypotéza, to je hypotéza, která zavádí povinný přístup od začátku, od downstreamu až po upstream. Vidíme zde zjednodušení schémat, ale také je vyjasněno u konečného klienta, od koho nakupuje, že nakupuje zodpovědný produkt a dochází také k návratu na evropský trh, k evropským zpracovatelům k evropským podnikům a to je důležité pro nás pro všechny. Všichni chceme, aby na evropském trhu byly zodpovědné a efektivní podniky. Takže je to povinný přístup všude v celém řetězci, takže tím splníme jak ten původní cíl, to znamená mít zodpovědný přístup, který půjde až do země původu, ale také to bude záruka toho, že náš průmysl bude vítězem. Takže jsem vám předložila tato tři schémata, vysvětlila jsem vám, proč povinný přístup v celém řetězci nebude škodit průmyslovému systému, ale naopak zaručí, že Evropa se prosadí jako průmyslová oblast, která je schopna dodávat zodpovědné produkty svým klientům a zároveň je schopná mít vliv v těch zemích, které jsou v konfliktu prostřednictvím zodpovědného obchodu. Takže jménem frakce my předložíme několik pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem samozřejmě, ale které také zohledňují pomoc těmto podnikům, protože, jak říkal před chvílí pan Winkler, je důležité, abychom měli přechodné období pro přizpůsobení se tomuto systému. A myslím si, že by bylo také důležité mít takováto přechodná období v tomto systému a zohlednit v tom především malé a střední podniky. Čím více se budete blížit k downstreamu, to znamená hotové výrobky a maloobchodníci, tak tím důležitější je mít eh, jasná pravidla a pomoc při plnění této povinnosti, což je povinnost OECD. A my tedy předkládáme nebo předložíme pozměňovací návrhy, Pan Winkler navrhuje systém, který je založen na tom systému OECD. A my navrhujeme systém, který sdílí všech 151 zemí. Chceme, aby jednotná reference v tom, co budeme dělat, byla reference na OECD a ne na procesy, které byly zavedeny některými průmyslovými skupinami a proto je důležité, abychom vyjasnili ten přístup OECD. Takže v tomto smyslu, tedy jak už jsem říkala, předložíme pozměňovací návrhy a doufáme, že budeme mít nakonec legislativu, která bude pozitivní jak pro země původu, tak eh, bude příznivá i pro hospodářskou situaci v Evropě. Děkuji, Mario Reino. A dnes, eh, nebo teď dám slovo EKR, pan Sander Gomez. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit eh, nizozemsky. Eh, paní Emma Klát se omlouvá, protože má současně jiný termín v jiném výboru a já jsem velice rád, že mohu na jejím místě hovořit nyní. Chtěl bych srdečně poděkovat eh, zpravodaji za již vykonanou práci. Je to velice důležité téma. Týká se celé řady lidí a Eh, zajímá je a vyslechli jsme již celou řadu názorů a stanovisek, ale eh, všichni mají před očima téměř stejný cíl. Chceme dosáhnout toho, že přerušíme financování eh, tohoto materiálu, který se podvodným způsobem pašuje a financuje a aby také e, pracovníci v dolech dostali patřičnou mzdu. Co se týče cílů, tak zde jsme si zajedno. E, Zpráva je vyvážená v té podobě, jak byla předložena. A naše frakce e, si přeje k tomu, co, bychom, co jsme právě vyslechli, Eh, přece jenom přístup upstream, tak jak byl právě prezentován. Větší pozornost je třeba věnovat eh, také různým podnětům. S tím, že Různé organizace by měly pracovat eh, směrem k zodpovědnému systému. Mít například takový seznam k takzvaný, takzvanými čistými dodavateli. Ještě několik bodů. Eh, bych chtěla připomenout. Za prvé, tak jak řekl pan Winkler, měli bychom učinit všechno proto, abychom vyvinuli nové systémy. Eh, máme již pravidla due diligence a takzvaný čistý dodavatelský řetězec. Eh, průmyslové subjekty si to sami zavedly, přijali patřičná Eh, opatření, například eh, na londýnském trhu, tam to bylo řečeno také a řeklo se, že by se mělo zabránit tomu, aby byly dvojí normy, protože eh, jedny normy, které již standardy, které již existují, tak se nemusí vyvíjet znovu. Ty stávající by se měly vylepšit a měli bychom aktualizovat to, co již máme, abychom zamezili přílišnému bujení byrokracie. Je třeba, aby byly vytvořeny podněty, aby byl vypracován seznam zodpovědných eh, dodavatelů a dovozců. Eh, celkem můžeme říci, že peer pressure, to znamená ten tlak, když všichni budou pracovat eh, stejným směrem, tak to má největší účinek. Měli bychom se snažit dosáhnout úspěšného podnikatelského modelu. Ještě ehm, článek 4 odstavec 5 zde se upozorňuje na systémy due diligence systému a ekonomiky, ale pozor, Upozorňuje se na, pouze na stávající systémy, to znamená na pravidla, která již nyní platí a která by se měla zohledňovat. Proto to není, mám eh, drobnou výhradu. Neměli bychom být otevřeni eh, novým inovativním návrhům, eh, které by se měly do toho zabudovat. V budoucnu bychom je mohli využít. Důležité je přece, abychom také cíle z evropského nařízení dosáhli. A měli bychom se podívat na to, zda s těmi E, úpravami, e, případně s inovativními úpravami, to ladí. Měli bychom být otevření a měli bychom to použití připustit. E, bod 3. Co se týče recyklovaného materiálu, tak frakce EKR je proto, aby padlo rozhodnutí ve prospěch realistického systému. Jasně jsme rozuměli tomu, že je třeba být realistickými Musíme být pragmatičtí, protože jinak není možné zjistit původ nerostů, nerostných surovin. Už u primárních surovin je to obtížné. A pak bychom se měli držet té, těch směrnic OECD, které již v současné době platí. Toto bychom měli do té zprávy zahrnout. Jsme rádi, že byla zohledněna přechodná doba, přechodné období dvou let. Ovšem eh, je zde jedna otázka. Neměli bychom požadovat pravidelnější poskytování informací, to znamená vypracování zpráv, lépe by to eh, ladilo se našimi požadavky. Měli bychom mít eh, pravidelné zprávy, pravidelné informace, abychom dosáhli vytýčených cílů. Vše by mělo proběhnout eh, v jasném poradenství také se všemi zúčastněnými stranami. Eh, ještě se vracím eh, k tomu, co bylo řečeno na prvním zasedání tohoto typu. Ta zpráva jde tím směrem, že Kontrolní eh, instituce by měla být financována 28 členskými státy. Eh, máme v úmyslu nějakou evropskou agenturu, která by byla financována společně. Eh, tím by byla totiž zaručena také jednota, schoda a mm, tím bychom mohli také zamezit případně na větším nákladům a snížit byrokracii. Ještě děkuji jednou eh, panu eh, Klákovi, eh, také zpravodaji a těším se na další plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji a nyní Alde Marielde Sarnes. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já samozřejmě blahopřeji zpravodaji, který odvedl velmi dobrou práci. Jeho text posiluje původní návrh komise a je to tedy velmi dobrý základ, na kterém budeme moci pracovat. Bylo zde řečeno, že nesmíme ztrácet ze zřetele to, že cílem tohoto nařízení je pokusit se rozbít vztah mezi využíváním nerostných surovin a ozbrojenými konflikty ve světě. Musíme postupovat inteligentně, pragmaticky, já se k tomu za chvilku vrátím. Potřebujeme evropský systém, který bude efektivní, který nebude bránit konkurenceschopnosti našich podniků, ale zároveň bude bojovat proti využívání nerostných surovin v konfliktech. připomeneme ten mechanismus, který byl zaveden v Evropské unii, může být využit jako příklad ve světě a může vytvořit také pozitivní dynamiku, aby více zemí šlo tímto směrem. Víme, že země Velkých jezer, Spojené státy, ale také Čína začaly dělat kroky tímto směrem. Je to tendence, kterou musíme udržovat. Už od začátku naší debaty se zde hodně diskutuje o závazném nebo dobrovolném charakteru systému já jsem se hodně snažila o tom přemýšlet, neměla jsem předem rozhodnuto, jakou cestou se budu chtít ubírat, ale myslím si, že je důležité, aby ta legislativa byla povinná, aby měla tedy závazný charakter. Pokud jde o klíčové aktéry, to znamená Evropské slévárny a tavírny, které se podílejí na zpracování těchto nerostných surovin. Jak jste všichni slyšeli pana Mukwegeho, který dostal dnes, nebo tedy tento rok Sacharovovu cenu, hovořil o tom, že je třeba, aby zde byly skutečné prostředky, jak bojovat proti využívání prostředků které získávají tyto země za nerostné suroviny, aby se využívaly eh, v ozbrojených konfliktech. Já si myslím, že je důležité, aby tento systém byl povinný alespoň pro ty klíčové aktéry. Samozřejmě nesmíme přidávat další povinnosti, které by potlačovaly konkurenceschopnost našich podniků. Naopak, eh, my musíme povzbuzovat tyto podniky, aby přijímaly iniciativy, které půjdou správným směrem, rozumným směrem, proto chceme mít pružný přístup, chceme, aby všichni ti, kteří se budou chtít podřídit tomuto evropskému systému, aby třeba měli známku, kterou jim bude udělovat komise, kde se bude říkat, že tento podnik dodržuje tato evropská pravidla, že vlastně certifikuje svůj dodavatelský řetězec a tak občané a spotřebitelé se v tom budou moci orientovat. Myslím si, že předložíme pozměňovací návrhy v tomto smyslu, že všechny malé a střední podniky a všichni drobní operátoři, kteří to budou chtít, budou moci přijmout takovéto iniciativy a budou moci čerpat pomoc ze strany Evropské komise. To mně přijde velmi důležité, aby ten systém fungoval. Takže povinný systém u těch klíčových aktérů a podpora dobrovolného systému všude u všech, kteří používají tyto nerosty. Já si myslím, že to je způsob, jak můžeme postupovat. Všichni jste slyšeli, máme zde dvě stanoviska, která jsou zcela neslučitelná, takže bude důležité, abychom se pokusili najít inteligentní kompromis. A na závěr nesmíme zapomínat, že vše, co vytvoříme, samo o sobě nevyřeší otázku zneužívání nerostů v ozbrojených konfliktech musíme mít eh, společnou politiku která bude relevantní a která bude inteligentní protože pouze tak bude možno vyřešit tyto problémy. Děkuji a znovu děkuji jeho zpravodaji za to, že si nás znovu, jako vždy, velmi otevřeně vyslechl. Děkuji a za frakci GUE pan Schulz. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji za velmi namáhavou práci, jak již bylo řečeno. Měli jsme celou řadu jednání, vedli jsme mnoho diskuzí o této důležité otázce pan zpravodaj tuto výměnu názorů organizoval a já bych eh, chtěl tuto jeho snahu ocenit. Budu velmi upřímný. Konfliktní nerostné suroviny to je jedno z nejdůležitějších témat, kterými, kterým se budeme během tohoto legislativního období zabývat během příštích pěti let. To znamená, že e, je to pro nás skutečně velká výzva. O nerostné suroviny se vede velké množství válek, mnoho lidí v důsledku toho umírá a mnoho dětí trpí e, v nelidských podmínkách. Obchod by měl podporovat mír. To je slogan, poslední konference VTO, to znamená, že my chceme e, význam této otázky neustále zdůrazňovat a chceme, aby Evropská unie byla e, co by partner e, tohoto multilaterálního obchodního systému jedním z těch, kdo k tomuto cíli přispějí. Jak už bylo řečeno, Sacharovovu cenu získal bojovník proti, tomuto, proti této situaci, proti tomuto stavu Státy se tedy shodly na systému autocertifikace zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata. to, odpovídá to pokynům OECD a pokud by se všechny vlády mohly shodnout na jednom postupu, tak nevím, proč bychom neměli být schopni se shodnout na legislativně, legislativě, eh, která tedy se kryje s těmi standardy OECD. Bohužel eh, na, návrh komise podle mě těmto požadavkům nedostal a musíme ho vylepšit. Rád bych k němu doplnil několik věcí. Musíme tedy dostat přání občanů Evropské unie, chtějí mít jistotu, že zboží, které si kupují, nefinancuje války a konflikty, ať už by se odehrávaly kdekoliv. Byť by se to tedy týkalo eh, některých mezinárodních aspektů, eh, které jsou již řečeny. A já si myslím, že právě tomuto přání musíme dostat a musíme vytvořit rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty. Přitom musíme eh, tedy zohlednit to, kde se dodavatelský řetězec odehrává. Kromě toho si domnívám, že by celý systém měl být pozměněný. Musíme rozšířit oblast působnosti, měli bychom tedy mít možnost eh, tu oblast působnosti rozšířit na, i na jiné nerostné suroviny, pokud to bude potřeba. Potřebujeme hm, také zajistit politickou soudržnost a já si tedy myslím, že neseme zodpovědnost vůči nám samotným, vůči parlamentu a musíme tedy pochopit, o co v posledku jde. Neměli bychom hovořit obecně o tom, co chceme a konkrétně eh, v konkrétních eh, zájmech v konkrétních prohlášeních sledovat určité jiné zájmy. Já se tedy eh, chci držet těchto cílů a rád bych vyjádřil svou naději, že se nám podaří dosáhnout konsenzu i v plenárním eh, rozměru, tak abychom dostáli v posledku tomu hlavnímu cíli. Děkuji. Děkuji paní Morgantini za zelené. Close enough. <laughs> Sargentini. Thank you very much. Madam Morgantini has a, a job. Eh, já jsem Sargentini. Uh, Děkuji vám za slovo. Stínový, stínová zpravodajka za zelené dnes není v Bruselu, požádala mě, abych ji zastoupila, já tak činím a velmi si toho vážím. Musím říci, že v diskuzi, kterou jsme vedli během více než půl roku, od prosince roku 2010, kdy vstoupil eh, v USA zákon Dodd-Frank Mám pocit, že jsme v podstatě nepochopili, co je due diligence, co je ta náležitá péče a co eh, jsou tedy pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích. Já si myslím, že eh, ta náležitá péče se týká eh, pouze přesnosti informací. Skutečnosti, že tady hovoříme o tom, jestli to bude systém dobrovolný nebo povinný systém, je trochu zvláštní protože návrh OECD eh, pokynů pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích se týká due diligence. To znamená, že Eh, se snažíme pomáhat podnikům v rámci celého dodavatelského řetězce od dolu až po eh, konečného prodejce tady v Evropě. Pomáháme jim v tom, aby mohli eh, splňovat kritéria, aby se mohli vylepšit. To znamená, že to dvouleté přechodné období, které navrhuje pan eh, zpravodaj, je dobré. Nicméně si myslím, že celá ta záležitost je v podstatě přechodná, protože my ne, neříkáme dost eh, dovozců, dovozcům eh, z konfliktních oblastí říkáme pouze to, aby nám ukázali, odkud nerostné suroviny mají a aby tady vylepšili transparentnost svého dodavatelského řetězce. Evropská komise ve svém návrhu se eh, o pokyny OECD opírá jen velmi lehce a já si myslím, že eh, pan zpravodaj eh, to koncipoval ještě vágněji. Já si myslím, že pokyny OECD se tedy týkají všech členů OECD, e pokud vím, jsou to všechny členské země EU. Přihlásili se k tomu všechny země v oblasti Velkých jezer a je to proces, do kterého jsou tedy zapojeni, zapojeny všechny subjekty malé i velké. Kromě toho je tu velký rozdíl mezi tím, jak eh, se k vám přistupuje, když jste velký nadnárodní podnik a když, nebo když jste malý a střední podnik. Eh, Je tedy potřeba, aby se toho mohly účastnit i malé a střední podniky, to už je řečeno v pokyny, pokynech OECD. Mám pocit, že se to příliš nezjednodušujeme. Eh, měli bychom se podívat na ty pokyny OECD a měli bychom je vtěli do, našeho legisla, do naší legislativy. To v podstatě řekl i pan Schulz. A eh, měli bychom řešit i to, co říkala Maria Arena, to znamená, jak zajistíme to, že evropské podniky Eh, si ještě nepohorší, protože budou muset doplňovat legislativu a eh, plnit legislativu, která, která pro ostatní nebude povinná. Já si myslím, že zatím je to takové přetvařování míst, my z pokynu OECD vybíráme pouze některé body eh, týkající se ta, taví, tavíren, podniků zabývajících se tavení a myslím si, že tedy e, nedosahujeme celý dodavatelský řetězec, že nedostáváme se až k dolu. My, co by zelení, tedy navrhneme pozměňovací návrhy, které se budou snažit o to, aby ten systém byl e, povinný, aby to byly povinné principy náležité péče, aby to tedy byl, byla měkká legislativa. Kromě toho chceme, aby se to Eh, týkalo všech, kteří vyrábějí eh, Jinak eh, výrobci v jihovýchodní Asii nebudou do toho zahrnout naši evropští spotřebitelé nebudou mít jistotu, odkud pochází výrobky, které si kupují. Kromě toho bychom chtěli, aby do toho mohly být zahrnuty i jiné nerostné suroviny Skutečnost, že návrh Evropské komise se neomezuje na oblast Velkých jezer, je velmi eh, pozitivní, ale myslím si, že bychom se měli podívat také na jiné komodity, kterými jsou financovány ozbrojené a válečné konflikty. Jsem přesvědčena o tom, že bývalý komisař de Gucht pro mezinárodní obchod tedy řešil Eh, válku v Kongu, a snažil se tedy předložit návrh, který eh, řešil obchod s konfliktními minerály, ale nepodařilo se mu dojít dostatečně daleko, nepodařilo se mu předložit návrh, který by eh, přinesl nějakou zásadní změnu. Já si myslím, že buď bychom to měli dělat správně, nebo bychom to neměli dělat vůbec. Já si myslím, že to, co je v tuto chvíli na stole, nepřivodí žádnou zásadní změnu ani v Kongu, ani jinde a proto musíme zajistit, eh, aby se to změnilo, aby se tak stalo. Děkuji. Merci et je donne... Hmm, děkuji. A nyní na závěr dávám slovo frakci EFDD paní Begin. Děkuji, paní předsedkyně. I já děkuji kolegovi zpravodaji. Měl opravdu těžký úkol. Já mu děkuji za to, že předložil výchozí dokument, se kterým můžeme do určité míry souhlasit. Obchodování s přírodními zdroji je zdrojem příjmu pro konflikty, pro ozbrojené konflikty a my se v mnoha zemích můžeme považovat za to, že jsme vinni, že prodlužujeme tyto války a že lhostejně přihlížíme osudům milionů lidí. Evropa je jedním z hlavních trhů pro dovoz těchto přírodních zdrojů a mnohé z těchto zdrojů, které se dostávají přes evropské podniky do Evropy, jsou od krve, jsou krvavé. Takže musíme udělat něco, abychom tuto situaci změnili. I já podporuji povinný systém, podobně jako kolegové, kteří si vzali slovo přede mnou. Mělo by se to týkat všech přírodních zdrojů, jejichž využívání souvisí s porušováním lidských práv. Je také důležité, aby zde byla možnost přizpůsobit tento systém v čase a mít také legislativní nástroje, které budou flexibilní, například aktiv přenesené pravomoci. Měli bychom schválit určitý soubor pravidel, který by zároveň ne, ukládal takové povinnosti, které by mohly poškodit konkurenceschopnost podniku. Pokud jde o malé a střední podniky, tak bych ráda připomněla, že veřejné zakázky a různá veřejná výběrová řízení vyžadují povinně uh, doložit eh, nějaký důkaz toho, že využité přírodní zdroje pocházejí eh, z bezproblémových oblastí, z čistých zdrojů. Takže je třeba zachovat rovnováhu i v tomto smyslu, i pokud jde malé, o malé a střední podniky. I občanská společnost těch nejchudších zemí nás žádala, abychom eh, zavedli jednoznačná pravidla, aby se rozbil tento vztah mezi využíváním těchto zdrojů a ozbrojenými konflikty a porušováním lidských práv. Já si myslím, že nastal čas, abychom teď skutečně dodrželi sliby, které jsme si přece vzali. Děkuji. Děkuji, paní Begin. To byli tedy všichni stínoví zpravodajové. Pozvali jsme také pana Butikofera, a dalšího z Deve, to jsou tedy z Afetu a z Deve, teď pan Morel, další tedy náš poslanec. Děkuji, paní předsedkyně. Po, tomto prvním, po této první výměně názoru je pozitivní, že se všichni shodneme na cílech. Nechceme a nemůžeme pozbuzovat obchod na úkor lidských práv. A za druhé všichni souhlasíme s tím, že nemůžeme tolerovat, aby využívání lidských zdrojů, nebo tedy přírodních zdrojů se projevovalo v konflikt. A třetí věc, všichni jsme pro etický obchod a za čtvrté jsme přesvědčeni, že evropští občané, evropští spotřebitelé chtějí a potřebují vědět, odkud jejich produkty pocházejí. Takže to je ta myšlenka té dohledatelnosti. To je věc, která nás spojuje. A potom tedy debata o prostředcích. Je dobré, že existuje současné nařízení, ale není dostatečně ambiciozní a hrozí, že také nebude efektivní. To slovo zde použili v podstatě všichni kolegové. Hlavní problém je, zda ano či ne se rozhodneme pro dobrovolný přístup, dobrovolnou autocertifikaci Jasně, zde vzniká rozpor mezi těmi, kteří chtějí hrát podle pravidel a mezi těmi, kteří nechtějí hrát podle pravidel, mezi těmi, kteří chtějí být zodpovědní a mezi těmi, kteří nechtějí být zodpovědní. S oběma se tady v podstatě zachází stejně. V okamžiku, kdy mají na výběr, myslím se, že takto to efektivní není. Místo dobrovolné autocertifikace bychom měli mít povinnost povinnost v celém výrobním řetězci. Potom zde vzniká pragmatická otázka, jak můžeme pomoci těmto podnikům, jak můžeme pomoci především malým a středním podnikům. To je věc, kterou bychom se měli dneska zabývat. A já si myslím, že to je možné, kdybychom si na to nechali čas, stanovili bychom si harmonogram a zamysleli se nad tím. Ale pokud opustíme tu myšlenku povinnosti, povinného charakteru, tak si myslím, že to bude mít negativní dopady. Dále tedy v debatě to nezaznělo, ale myslím, že se k tomu vrátím, vrátíme, až budeme mít pozměňovací návrhy. Nevím, zda ty nerostné zdroje, které jsou obsaženy v tomto nařízení, jsou dostačující, protože v některých zemích se to týká i jiných nerostných zdrojů, které slouží jako palivo, jako zdroj financování pro endemické konflikty. Takže si kladu otázku, Eh, zda opravdu se nám eh, podaří do, do, dosáhnout tohoto cíle, když eh, nebudeme mít povinná pravidla. Děkuji. Je vždycky velmi dobré, když máte takováto legislativní akta, kdy se, akty, kde se všichni shodneme na cílech a všichni chceme udělat tu správnou věc. Otázka je, co je to ale ta správná věc. Já si myslím, že je důležité na úvod připomenout jednu věc. Obchodování s, těmita, s těmito komoditami je důležité pro chudé země a je důležité dohlédnout na to, aby tyto chudé země byly schopny obchodovat s těmito komoditami ve prospěch nebo pro svůj prospěch a mohly díky tomu bojovat proti chudobě. A ne naopak, aby se s těmito komoditami obchodovalo ve prospěch eh, těch, kteří porušují lidská práva, protože to by sloužilo špatnému cíli. Jak tedy můžeme mít legislativu, která zajistí, že obchodovat budou dobří lidé, ne ti špatní. Jedna věc, kterou musíme mít na paměti, je, že to vše musí být jednoduché. Já jsem se setkal s celou řadou velkých podniků. Já jsem byl zodpovědný za nařízení o dřevě, tam jsme bojovali proti ilegálnímu lobbingu, setkali jsme se s hodně velkými podniky a oni říkali, že komplikovaná legislativa je problematická, protože znesnadňuje situaci malým aktérům a těm, kteří se snaží dostat na, krk, na, na trh v těch rozvíjejících se zemích eh, se může jednat o malé podniky, o lokální podniky, takže naším cílem by mělo být udělat tu legislativu opravdu co nejjednodušší. To je možná ta nejdůležitější věc. A potom mě opravdu fascinovaly ty diagramy, které zde předložila Maria. Já jsem je úplně tedy nepochopil, ale ten poslední obrázek vypadal nejjednodušeji. Ten obrázek tedy je nejjednodušší, ale nejsem si jist, zda ve skutečnosti to bude také nejjednodušší pro operátory. A podle toho to musíme posuzovat. Když jsme dělali to nařízení o dřevě, dřevařském průmyslu, tak um, se nám spousta věcí podařila, ne všechno, ale velkou výzvou samozřejmě je to, že čím složitější bude to nařízení, tím hůře se nám bude implementovat a kontrolovat. A ti, kteří by se chtěli řídit pravidly, kteří by chtěli udělat tu správnou věc, tak právě ti se budou řídit těmito pravidly, ať už budou povinná nebo nebudou povinná. A pokud vytvoříme systém, který bude tak složitý, že ho nebudeme moci dostatečně kontrolovat, tak to bude znamenat, že budeme pronásledovat ty, kterým to bude jedno. Já si upřímně myslím, že to je ta jediná pravda. A myslím si, že oba dva návrhy, jak ten od komise, tak i od pana Winklera, jsou vyvážené. A myslím si, že každý nový pozměňovací návrh musí stínovi zpravodajové opravdu velmi uvážit, zda to zjednoduší nebo zesložití text. Pokud to text zjednoduší, tak je to pravděpodobně dobré. A potom recyklované materiály. To tady nikdo neuváděl. Při jiných příležitostech jsem ale slyšel, že někteří by to tam chtěli začlenil. Já bych chtěl předtím varovat, já si myslím, že to je oblast, kde nám nejméně hrozí, že zde budeme mít problémy. A za druhé, je to věc, kterou bychom měli do budoucna podporovat. Měli bychom se snažit eh, podpořit konkurenceschopnost, takže to je věc, která by podle mě měla být eh, vyloučena. Děkuji, Kristofere. Už někdo jiný si nechce vzít slovo, takže já dám slovo komisi, paní Raco. Um, Madam uh, President, uh, honorable... Vážená paní předsedkyně, Vážení poslanci Evropského parlamentu, komise vítá návrh zprávy, chápe, chápe eh, to také jako možnost přispět k této diskuzi eh, v různých bodech, které tu na zasedání výboru zazněly. Pokud jde o eh, postoj komise, tak ten postoj už je dostatečně představen a já bych nyní ráda zdůraznila, které jsou hlavní prvky. Za prvé je potřeba eh, podporovat zodpovědné získávání nerostných surovin, jak na tom se pravděpodobně všichni shodneme. Jde o nerostné suroviny, které pochází z rizikových oblastí postižených ozbrojenými konflikty. Jde také o to, abychom zvolili komplexní přístup a právě proto jsme zvolili ten integrovaný přístup, Chceme tedy využít všechny možné cesty, nástroje, včetně eh, politického rozvoje a diplomacie. Tyto prvky jsou všechny začleněny do sdělení komise. Zároveň musíme stimulovat poptávku v EU po zodpovědně získaných nerostných surovinách a musíme také zlepšit situaci v daných rizikových oblastech. Součástí tohoto přístupu a součástí snahy eh, podporovat dovoz eh, uvedených minerálů do Evropy. E, jde tedy hlavně o cín, tantal a wolfram. Jde o to, aby byly získávány zodpovědným způsobem a proto tedy komise předložila návrh na řízení. Základním cílem e, je následující zásada a sice chceme řešit ty základní body v dodavatelském řetězci, to znamená subjekty zabývající se eh, tavením, protože eh, za eh, těmi tavírnami je velmi obtížné získat původ nerostných surovin a kromě toho tedy se zastáváme dobrovolného přístupu, který se opírá o pobídky a zároveň tedy nechceme, aby to mělo negativní dopady na dotyčné oblasti. Zaměřujeme spíše na tu část upstream, ne na downstream, podobně jako zákon Dodd-Frank z USA. Tento zákon Eh, zatím nebyl příliš úspěšný, eh, protože eh, tady páchal v těch dotyčných oblastech škody. To znamená, že se snažíme z těchto zkušeností poučit, snažíme se poučit také z našich vlastních zkušeností, například pokud jde o obchodování se dřevem, jak už bylo řečeno, nemusíme totiž opakovat chyby, které udělali jiní. Nicméně navrhované nařízení je potřebný nástroj, ale není to spásné. Ne, nebudeme nepochybně schopni vyřešit veškeré aspekty eh, těchto konfliktů a konfliktních nerostných surovin. Jsou to také doprovodná opatření, od nich již hovořili někteří poslanci. V této souvislosti bych vás chtěla ještě jednou ujistit, že komise eh, je tedy odhodlána sledovat veškerá opatření a jejich dodržování Například tedy budeme zjišťovat, jaké jsou to možnosti a nástroje financování, tak abychom mohli rozvíjet eh, rozvojovou spolupráci v daných zemích a kromě toho eh, tedy chceme rozvíjet aktivity se zpracovitelskými zeměmi, jako je Čína nebo Indie a kromě toho eh, budeme zintenzivňovat naši spolupráci i s dalšími partnery v oblasti zpracovatelství a obchodu. Kromě toho se zamýšlíme nad tím, jak by Evropská unie mohla nejlépe fungovat jako zprostředkovatel, například tím, že by tedy eh, vedla iniciativu eh, multilaterální. Evropský parlament bude nepochybně průběžně informován o provádění našich záměrů. Ráda bych eh, zmínila v neposlední řadě ještě jednu věc, a sice pobítku. Pobítky. pobídky, které se týkají downstreamu. Jde především o pobídky v rámci veřejných eh, výběrových řízení, to je nepochybně součást sdělení. A také jde o zvláštní pomoc, kterou eh, bude, budeme nabízet malým a středním podnikům v rámci programu COSMA. Nepochybně tady zohledníme návrhy, které eh, jsou součástí návrhu zařízení, nařízení a budeme eh, při zpracování těchto otázek zohledňovat i názor Evropského parlamentu. Paní předsedkyně, děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Winkler. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jak mnozí z vás zdůraznili, jedná se o záležitost, která má velmi technický charakter ale která je zároveň vysoce politická. To znamená, že bych potřeboval mnohem více času na to, abych mohl odpovědět na všechny vaše otázky a na všechny vaše návrhy. Dovolím si přesto tedy eh, formulovat několik eh, bodů. Eh, Maria, neberte si to osobně, ale rád bych začal úsměvně. Jsme tedy v situaci nekalé soutěže prezentace, která představuje e, jeden konkrétní bod, je e, tady takto zdůrazňována. Já si myslím, že to je skutečně nekalová, nekalá soutěž a omlouvám se za to. Omlouvám se za to, co může být chápáno jako špatný vtip. Ale myslím si, že je to jeden e, konkrétní vyhraněný názor. Další věci. Pokud jde o ty technické záležitosti. Bylo řečeno, že tedy navrhuji dvouleté spoždění vstupu v platnost. Ne, tak tomu není. My jsme diskutovali s komisí, diskutovali jsme s radou již v minulosti. A tyto diskuze mě tedy vedly k tomu, že jsem navrhl období phasing in v délce dvou let, protože je potřeba, protože zkrátka musíme vybudovat systémy, které k tomu budou potřeba. Není to spoždění, je to období phasing in, období, po které to bude uváděno eh, do praxe. Eh, další věc, jednotný evropský orgán. Teď to jsou citlivé politické záležitosti. Uh, jedna evropská instituce pro toto nařízení, to by byla nová evropská agentura. Nemyslím si, že je politicky rozumné a proveditelné něco takového podnikat, když nyní ne, všichni hovoří o e, snižování byrokracie. My Komise má dokonce místo předsedu pro snižování eh, byrokracie, pro snižování míry byrokracie. Nemyslím si, že by tedy bylo dobré, kdyby Evropský parlament nyní předložil návrh na vznik nové agentury, byť by eh, se věnovala velmi ušlechtilému cíli. Nemyslím si, že by tedy bylo moudré, abychom zřizovali novou Evropskou agenturu. Velká část návrhů se týkala účinnosti nařízení. Samozřejmě, že i mně záleží na tom, abychom přispěli k eh, účinnosti nařízení, nicméně se domnívám, že účinné nařízení je to, které je proveditelné. Eh, to znamená, že pokud budeme mít nařízení, které nebude proveditelné, tak to zkrátka nebude fungovat. Jak řekl Christopher. Christopher tedy uh, hovořil o tom nelegálním kácení. Já si myslím, že tedy můžeme uh, takovéto nařízení eh, předložit, ale nemyslím si, že by to tedy mělo takový dopad, že nelegálnímu kácení zabráníme. Myslím si tedy, že potřebujeme legislativu, která bude prosaditelná. Kromě toho několik kolegů hovořilo o tom, že se musíme učit, poučit ze zkušenosti, ať už je to zkušenost naše vlastní nebo zkušenost někoho jiného všichni vidíme, že Dodd-Frankův zákon eh, v USA je vysoce eh, sporný, kontroverzní a i jeho dopady jsou vysoce kontroverzní. To znamená, že zatím nemáme eh, schodu, pokud jde o dopady Dodd-Frankova zákona a právě proto bychom takovou tu záležitost měli brát všichni velmi vážně. Kromě toho tu zazněla velmi důležitá věc a sice peer pressure, to znamená poptávka evropských e, spotřebitelů, očekávání trhu. Já si myslím, že klíčovou záležitostí v této věci je vzdělávání, informovanost. Někteří kolegové nejsou spokojeni s tím, e, že tu tedy budou ekvivalentní systémy, e, které tady budou zahrnovat všechny stávající nástroje ať už se to týká cínu a dalších oblastí. Pokud eh, bychom zúčastněným subjektům, které již mají určité postupy a které se tedy účastní zodpovědných iniciativ eh, pod tlakem trhu pod tlakem spotřebitelů, že bychom jim tedy řekli, eh, omlouvám se, ale to, co jste eh, udělali, nebylo eh, správné, musíte začít od začátku, protože my vaše snahy zkrátka neuznáváme. Nemyslím si, že by to byl dobrý signál, který bychom tím vyslali. A na závěr, už nemám bohužel čas, ale dovolte mi, abych skončil jedním vyznáním. Já jsem svou povahou optimista. Vím, že když v politice někdy vládne široký koncenzus, tak se nic nepodaří. A my v tuto chvíli eh, tu máme celou škálu názoru, to znamená, že doufám, že se nám podaří dosáhnout kvalitní legislativy. Děkuji. Eh, eh, Děkuji našemu příteli Julimu, který odvádí dobrou práci. Je to složitá záležitost, chci připomenout harmonogram. Takže pozměňovací návrhy do 26. února do poledne. Příští projednání pozměňovacích návrhů, to je 18. a 19. března a 13. a 14. dubna se bude hlasovat na výboru INTA a 18. až 21. května se bude hlasovat na plenárce. Takže Měli jsme už eh, několik eh, schůzí, několik výměn na toto téma. Dnes jsme tomu věnovali čas, eh, protože teď dostal čas na kompromis, budeme muset najít kompromis. Děkuji za tuto debatu a nyní přistoupíme k bodu 5 na pořadu jednání. To je projednání návrhu zprávy o makrofinanční pomoci Ukrajině Náš zpravodaj jen pan Landsbergis. Zprávu máte ve svých složkách a vzhledem k tomu, že se jedná o naši první výměnu názoru na toto téma, tak hned dám slovo komisi, aby představila svůj návrh. Za komisi zde máme pana Griseho a pana Dizentala. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru INTA, na úvod bych vás rád stručně informoval o aktuální hospodářské situaci na Ukrajině. Jak víte, hospodářská situace na Ukrajině se velmi zhoršila od předcházejícího schválení makrofinanční pomoci vyhrotila se situace, nebo tedy konflikt na východě země, situace velmi kritická. Makroekonomické proměny jsou mnohem horší, než když byl v dubnu minulého roku navržen ten první program recese začíná být mnohem delší a hlubší, než jsme očekávali. HDP kleslo asi o 7,5 minulý rok. Předpokládalo se, že to bude o 5% a ten úpadek se ještě urychlil v uplynulých eh, měsících. V poslední čtvrtině minulého roku HDP v meziročním srovnání kleslo o 15%. Poslední údaje máme z ledna roku 2015. Průmyslová produkce v meziročním srovnání klesla o 21%. A letos se předpokládá, že HDP klesne o 5 Měna je předmětem velkých tlaků na depreciaci. Došlo k depreciaci asi o 50 minulý rok a teď znovu o dalších 35 od začátku tohoto roku země v minulém roce přišla asi o 60 eh, svých rezerv. Eh, teď rezervy představují asi 6,3 miliardy, takže to je velmi kritická úroveň. Silná depreciace měny a také nárůst energetických sazeb vedl k tomu, že ta situace je ještě horší, než se očekávalo. Inflace dosáhla 28,5 v lednu tohoto roku. Také celkový fiskální deficit je vyšší, než jsme očekávali, ne kvůli centrální vládě, která vede poměrně silnou fiskální politiku, ale je zde deficit naftogazu hlavní plynařské společnosti. A teď se odhaduje, že v minulém roce dosáhl 10 HDP s prohloubením recese a s depreciací bankovní sektor trpí a mnohé banky museli buď zavřít, anebo byly předmětem intervence ze strany úřadu. Takže taková je situace v této zemi. Jak víte, ta situace je velmi ovlivněna politickým vývojem tomto kontextu mezinárodní dárci, vedení Mezinárodním měnovým fondem, nejdříve tedy zrevidovali potřeby financování pro následující dva roky a dále a připravují nový finanční balíček podpory pod vedením Mezinárodního měnového fondu. Ta nová pomoc by měla trvat až do konce roku 2018 a další dárci, včetně Světové banky, se do toho zapojují. A je zde také možnost restrukturalizace dluhu, především u soukromého sektoru. 8. první komise přijala tento nový návrh pro mikrof, makrofinanční pomoc Ukrajině ve výši 1,8 miliard eur Navazuje to na, velmi, na dvě velmi důležité operace ve výši 1,6 miliard. Teď už nám um, chybí předat jen ještě 250 milionů, pokud budou splněny všechny podmínky. To je největší operace v oblasti makrofinanční pomoci, které jsme se kdy zúčastnili. A když si k tomu ještě uvědomíte, že je zde půjčka ze strany EIB a také Euratom asi 300 milionů, potom humanitární a další pomoc, tak celkově tady hovoříme o největší finanční pomoci, kterou kdy Evropská unie ve své historii v tak krátkém čase poskytla jakékoliv třetí zemi. Bude to mít tedy formu půjček, stejně jako v minulosti, bude to podléhat dodržování politických předpokladů, dodržování demokratických mechanismů lidských práv a právního státu. A bude to děláno jako vždy v úzké koordinaci s SVČ, která už předložila smlouvu, kterou najdete přiloženou k této zprávě. Potom, pokud jde o implementaci, programu Mezinárodního měnového fondu je třeba také vyjednat celou řadu podmínek mezi Evropskou unii a úřady a podepsání memoranda o porozumění. Budeme vycházet z reform a z priorit, které byly identifikovány jako priority v minulém období Týká se to takových věcí, jako je posílení investičního klimatu, eh, reforma finančního sektoru, reforma bankovního sektoru a tak dále. Důležité je načasování u této operace, to je zcela zásadní, jak jste viděli, komise se rozhodla, že se vrátí k původnímu legislativnímu procesu, reaguje také na žádost parlamentu v tomto smyslu. Ta předcházející operace, kterou přijali spolu zákonodárci minulý rok byla založena na článku 213, vedlo to k rozhodnutí rady bez formálního schválení parlamentu. I když ta situace je kritická, my chceme zapojit parlament, proto jsme se tedy vrátili k běžnému legislativnímu postupu, ale je velmi důležité, jak se píše i v těch nedávných dopisech předsedovi výboru INTA a předsedovi Evropskému parlamentu, že musíme postupovat skutečně rychle. Protože v roce 2015 tam je tedy ta hlavní koncentrace těchto potřeb. Takže pokud věci půjdou hladce, pokud je o schválení ze strany spolu zákonodárců, tak bychom mohli vyplatit eh, první tranši do konce léta, druhou do konce roku a třetí do poloviny příštího roku. Komise si nemůže uprostřed léta snadno půjčit eh, prostředky na mezinárodním finančním trhu, proto je velmi důležité, abychom to stihli ještě do léta, abychom nedostali sklus Finanční rada diskutovala o tomto tématu a 3. února se dohodla, že předloží návrh Koreperu bez pozměňovacích návrhů a to s tím, že stejný výsledek bude zajištěn také parlamentem. Koreper s tím také souhlasil a já bych apeloval na parlament, aby urychlil přijímání rozhodnutí aby to bylo přijato bez pozměňovacích návrhů, jak navrhuje zpravodaj ideálně three v prvním čtení na plenárním zasedání. Ten návrh plně odráží pravidla pro makrofinanční operace, na kterých se dohodli spolu zákonodárci 12. srpna, takže ten text je úplně stejný jako ten, který byl použit v předcházejících rozhodnutích a my doufáme, že to usnadní rychlé rozhodování. Komise je v každém případě připravena poskytnout další informace a podpořit spolu zákonodárce v tom, aby celý proces proběhl hladce. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Takže nyní dám slovo zpravodaji panu Landsbergisovi. Thank you, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jak již zdůraznil zástupce komise, makrofinanční pomoc je velmi důležitou součástí pomoci EU směrem k Ukrajině, a to Mm, právě vzhledem eh, k hospodářským problémům, eh, které současná vláda zdědila té minulé. Nejprve bych rád zdůraznil, že Evropská unie není na tomto poli osamoceným hráčem, protože mezinárodní společenství se snaží pomoci Ukrajině v této velmi obtížné situaci. Vždycky, když hovoříme o, o Ukrajině, tak uh, jsou uh, tu specifické obrázky o Eh, velkých eh, ruských strojích. Já bych rád k tomu dodal eh, to, že v současnosti tato země prochází obtížným obdobím, čelí výzvám. Tentokrát musíme naši, se musí tedy bojovat o integritu celé země. Potřebujeme tedy, aby Eh, naše pomoc byla efektivní, protože jinak si Rusko může vyžádat eh, svou eh, cenu. Rád bych tedy vyzval kolegy z jiných frakcí. Vypadá to, že tedy jsme podobného názoru, protože to chápeme jako strategicky významnou záležitost. Nyní tedy hovoříme o zatím největší pomoci, která bude poskytnuta ne, zemi Evropské unie. Eh, nicméně jsou tu někteří, kteří říkají, že je to stále málo. Můžeme s nimi souhlasit, ale pokud si uvědomíme, eh, že eh, tu jsou tedy tři tranše, každá z nich má 600 milionů eur a pokud chceme, aby tyto tranše byly vyplaceny včas, tak musíme návrh komise podpořit, protože chceme, aby se pomoc do Ukrajiny dostala již v létě. Eh, to znamená, že komise vyzvala k tomu, abychom nepředkládali pozměňovací návrhy, tak abychom to mohli přijmout již na eh, březnovém plenárním zasedání. Vypadá to, že AFED eh, tento postup navrhne. Já si myslím, že pokud jde o pomoc Evropské unie, měli bychom se snažit o to, aby náš přístup byl více systematický, aby nebyl koncipován ad hoc. A toto by tedy mělo být součástí této snahy. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Lansbergisi, takže teď stínový zpravodajové za jednotlivé politické frakce, za SD, pan colleagues. Milí kolegové, vítám to, co řekl nejprve zástupci, zástupce komise a následně pan zpravodaj Landsbergis. Eh, dodám k tomu pouze několik málo věcí tak aby bylo zřejmé, že situace je skutečně mimořádná. Situace, eh, pokud jde o naše strategické vztahy s Ukrajinou. Ukrajina to není běžný případ. Musíme si uvědomit, že na Ukrajině zuří válka. Tato válka každý den Eh, stojí 5 až 7 milionů euro. To je tedy náklad, který musí Ukrajina za válku zaplatit. A přitom válku nechtěla. Jeden ze strá, jedna ze ztrát, která eh, bývá zapomínána, eh, se týká toho, že Ukrajina nestratila pouze svoji územní integritu, ale také zdroje na východní, ve východní části vypadá to, že nyní tedy nemůže s těmito zdroji autonomně nakládat a to samozřejmě ještě přispívá k palčivosti situace a právě proto musíme podpořit tuto dohodu, musíme to chápat jako naléhovou záležitost a musíme na pomoci toho, tomu, aby ale zároveň musíme na pomoci tomu, aby se tato e, naléhavost nestala běžným postupem při e, nakládání s ukrajinskou záležitostí. Nicméně v tuto chvíli je to na místě. Pozměňovací návrhy by tedy neměly být překládány tak, aby to bylo přijato co možná nejdříve a proto tedy eh, frakce SAD souhlasí s tím, aby návrh komise byl přijat bez pozměňovacích návrhů a bez prodlení, tak aby to mohlo být přijato eh, v dubnu a aby to tedy následně mohlo být nabídnuto Ukrajině jako našemu strategickému partnerovi. Zároveň si musíme uvědomit, že je to pouze jedna část našich strategických vztahů eh, s, s touto zemí, která čelí i dalším problémům, jak už bylo řečeno, jak eh, řekli kolegové přede mnou. Musíme tedy dbát na provádění dohody. Uh, Ukrajinská vláda tedy musí řádným způsobem investovat prostředky, které se, které, kterých se jí dostává v rámci dohody o přidružení, v rámci makrofinanční pomoci. Vše musí probíhat eh, na základě bilaterální spolupráce mezi EU a Ukrajinou. Není to pouze solidární gesto. Někdo by to takto mohl formulovat může to strategickou dimenzi našich vztahů s Ukrajinou, tak by to mohli formulovat jiní, ale já si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská unie v této dramatické době prokázala solidaritu a prokázala svoji ochotu pomoci Ukrajině v eh, nejtěžším období, eh, které zažila po pádu železné opony. Zdá se, že eh, v určitém smyslu jsme, se tedy, jsme se tedy poučili, nicméně v určitém smyslu ne. A my sami se tady musíme poučit z této krize a musíme připravit strategický přístup, pokud jde o naše vztahy s eh, sousedními zeměmi. Uvědomí toho, že tento balíček je tedy součástí naší, našeho nástroje politiky sousedství a proto ho musíme považovat za velmi důležitý nástroj při tom, jak pomáháme Ukrajině překonávat současnou situaci a obnovit eh, její hospodářství. Bez evropské pomoci by se ukrajinské hospodářství mohlo zhroutit, anebo by ho snadno mohli přivést ke kolapsu ti aktéři, eh, kteří eh, tady vystupují vůči Ukrajině jako predátoři. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní McClarkin za EKR. Ne? Kdo si bere slovo za vaši frakci? Pan Zahradil. Děkuji. Paní předsedkyně, já zde zastoupím pana Pěchu, který byl stínovým zpravodajem. Pro tuto věc bohužel zde teď nemůže být přítomen. Takže dovolte, abych vás velmi stručně informoval o tom, že on za EKR má k tomu pozitivní postoj k tomuto návrhu. Chci jen zopakovat jeho jménem, že se zde jedná o plánovanou pomoc, která by měla být poskytnuta formou půjčky a měla by být financována prostřednictvím vypučovací operace, kterou komise povede jménem EU. A já myslím, že když si uvědomíme celkovou situaci Ukrajiny, tak jsme určitým způsobem zodpovědní podstatě máme téměř povinnost poskytnout Ukrajině tuto pomoc co nejdříve, takže bychom souhlasili s formou, kterou navrhuje komise co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Za frakci ALDE pan Van Dalen. Musím říci, že ta situace je urgentní, jak říkali i předřečníci, takže proto chceme, aby se ta záležitost rychle vyřešila bez pozměňovacích návrhů, takže podporujeme zpravodaje v tomto případě. Další fakt je, který tady musím zmínit, je, že Ukrajina je zotročována Ruskem a dalšími, kteří stojí za Ruskem a vidíme, že Minsk 2 by mohl být stejný jako Minsk 1. Nicméně Ukrajina musí provádět reformy a já vím, že za současných okolností je to velmi důležité, velmi obtížné, ale my musíme Ukrajině pomoci. Nejen penězi, ale musíme jim pomoci také v tomto procesu realizace reform. Ale ALDE může velmi dobře podpořit tento návrh. Mají, má kolegyně paní Šáke by chtěla něco dodat, ale možná až v příštím kole. Děkuji pan za Frau Vorsitzende. paní předsedkyně. Já si myslím, že je nám úplně jasné, jak eh, vážná je ekonomická mm, a celková eh, situace na Ukrajině. Proto musíme dále poskytovat podporu. Už po třetí se zabýváme rozpravou, jak eh, může konkrétně vypadat makrofinanční pomoc pro Ukrajinu pro Ukrajinu. Může a musí. Eh, my se proti tomu nebráníme, ale přesto jsme již řekli, že tato makrofinanční pomoc eh, musí eh, být eh, vypracována jako konkrétní a rozpracovaná. V bodu 2.2 v té příloze komise tam je uvedeno, že kontrolní mechanismy a metody jsou pevně stanovené. A já se ptám komise, zda nám dnes může poskytnout informace o tom, co dosud, eh, tak říkajíc, eh, je prokazatelné a konkrétní, jaká konkrétní opatření eh, jsou v, té, v rámci té všeobecné dohody s Ukrajinou již provedena co bylo učiněno a co by se mohlo udělat. Spravodaj eh, říká, že ano, potřebujeme makrofinanční pomoc, ale především musíme mít přímou a konkrétní podporu pro eh, vybudování ekonomiky země. A že tam musí být příslušné tedy průvodní eh, podpůrné programy, které musí být vypracovány s příslušnými orgány v Ukrajině a to musí být také jejich vypracování uzavřeno. V současné době eh, nejsme, eh, nám není jasné, eh, jaké programy se mají s ukrajinskými orgány při poskytnutí té danší tranže ve výše 1,8 miliard učiněny. Ta, při ta post, předposlední tranže, která byla předpokládána pro vytvoření vojenské pomoci, tak eh, opravdu velká částka zmizela opět eh, v soukromých kapsách, že se to v podstatě do ekonomiky jako takové nedostalo. Jak můžeme zajistit, že u těch dalších tranších eh, se to bude reálně opět používat? Kdo nám to zaručuje? A zde hovoříme o penězích daňových poplatníků z Evropské unie, které konkrétně eh, poskytujeme pro překonání potíží eh, v rám, eh, u sousedů v rámci politiky sousedství. Ovšem předpoklad pro nové úkoly společnosti na Ukrajině to musí být poskytnuto. A jestliže se Ukrajině nepodaří stabilně Eh, doprovázet vnitřní vývoj země a tam také podpořit eh, sociální růst a hospodářský růst, tak eh, budou muset, budou stačit další tranže. Já záměrně nyní dělím ty vnější geopolitické a interní ukrajinské poměry. Máme totiž lidi, kteří říkají, že interně, jestliže se u nás neprosadí eh, právní stát, jestliže moc oligarchů nebude konečně omezena, tak se nic nezmění. A na Ukrajině mm, Existují výpovědi i e, sam, e, samotných, e, samotného štábu poradenství o strukturách v Ukrajině s Petrem Balašem ve skupině o monitorování situace v Ukrajině, tak tam řekl, ano, je to naléhavě nutné, a při přípravě na dnešní výměnu názoru jsem s ním o tom hovořil a myslím si, že také budeme moci hovořit ještě v příštích dnech, že budeme moci leco to hned, ale je třeba říct si přesně vědět, jak je na tom a kde stojí Ukrajina v této velké výzvě. E, jaká, jaké jsou konkrétní podmínky pro tuto makrofinanční pomoc pro Ukrajinu? Děkuji. Děkuji, pane Šolce. Za zelené to měl být pak Jan, pan Jeník Žado, který tady není, takže někdo místo něj? Mechty. Eh, Klaus Buchne. Eh, v první řadě bych chtěl velice srdečně poděkovat vám a také komisi za eh, rychlou a dobrou akci. Já bych chtěl položit jedinou otázku. Opět se jedná o půjčky, o úvěry je Ukrajina v dohledné době schopna takovéto úvěry splatit, anebo těmito úvěry opět eh, uvedeme Ukrajinu do nových obtížných situací. Eh, konkrétně se ptám, eh, jaké modality, jaké způsoby, co bylo zamýšleno, co se zamýšlí pro splacení těch úvěrů. A jinak chceme návrh zelených přijmout bez změ, Bez změn. Děkuji. Děkuji, nevím te, nevidím tady nikoho za EFDD. Takže předám slovo paní Šáke z frakce Alde, která měla ještě jednu připomínku. Děkuji. Já už nemám mnoho co dodat k těm moudrým slovům, která zde zazněla. Eh, vím, že je to naléhavé, ale chci ještě připomenout další důležitý slib, naléhavý slib, který jsme přijali. Že naše politika sousedství bude podmíněna a bude založena na principech. Chci se jenom zeptat, jakým způsobem to chceme realizovat v kontextu Ukrajiny, protože by nám to umožnilo využít některé prostředky způsobem, který by povzbudil určité reformy směrem k právnímu státu, lidským právům a dalším hodnotám, které ctíme. A v Minské dohodě, která je samozřejmě velmi důležitá, je třeba usilovat o příměří a politické řešení. Je tam také pár slov o obchodní dohodě, kterou máme s Ukrajinou, která jsou důvodem k obavám. Jsou zde poznámky, které v podstatě počítají s tím, že zde bude diskuse mezi EU a Ruskem a dalšími aktéry, aby se řešily ruské problémy. Možná teď není čas, abychom hovořili o, dopadě, o dopadech Minské dohody na obchod, ale upozornila bych kolegy, aby byli opravdu bdělí a aby si především zachovali svůj slib a neměnili podmínky kolem preferenčních eh, pravidel v rámci této dohody. Myslím si, že později bychom se měli k této otázce ještě vrátit a podívat se, co to znamená do detailu. Děkuji. Děkuji a než znovu dám slovo panu Landsbergisovi, tak bych ještě ráda dala slovo komisi, na kterou se obrátilo několik kolegů. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. K první otázce. Pokud jde o kontrolní metody, které vytváří komise v tomto návrhu, tak tady v zásadě máme celou řadu různých eh, usnesení ještě předtím, než byla tato komise, nebo tedy tento návrh přijat, eh, tak eh, komise hovořila o PMF okruzích, týkalo se to řízení operací soukromého financování, jsou zde určitá rizika, ale my jsme dospěli k závěru, že ta rizika jsou únosná a také je to jedna z priorit my chceme posílit eh, také okruhy na řízení veřejného kapitálu, je třeba posílit eh, vnější audit, vnitřní audit, eh, finanční kontrolu a tak dále. Takže Světová banka a další jdou také tímto směrem. Důležité záruky, pokud jde o využívání tohoto fondu, spočívají v tom, že je zde obecný fiskální rámec. Ta operace je navázána na Mezinárodní měnový fond a je zde celkový rámec, který bude také omezovat zneužití těchto prostředků. Účetní dvůr také pravidelně kontroluje fungování našich makrofinančních operací. Proběhne také audit, který posoudí využití naší pomoci, především tedy makrofinanční pomoci vzhledem k jejímu významu a k jejímu dopadu, především na reformy energetického sektoru a zprávy veřejných financí. To vše tedy poskytuje poměrně dost záruk. Pokud by ovšem byly odhaleny nesrovnalosti, tak by byla spuštěna procedura podle OLAF. Takže to by byla odpověď na vaši otázku. Pak zde zazněla také otázka ze strany zelených, pokud jde o riziko nezaplacení půjček. To riziko zde samozřejmě existuje. Ta země prochází závažnou krizí. Její zadluženost eh, roste velmi rychle, ale pořád ještě není tak vysoká jako u jiných zemí, kde jsou podobné krize včetně některých eh, evropských zemí. Ale samotná existence programu MMF eh, by měla omezit eh, riziko nesplacení. A jak víte, probíhá také diskuse o možné restrukturalizaci dluhu. Týkalo by se to pouze soukromého sektoru, alespoň tak, jak to bylo zatím navrženo. Ovlivnilo by to také tu 3 miliardovou půjčku od Ruska. Ale ten dluh od Ruska, ten má zvláštní znaky, je to ve formě bondů a tak dále. Ale my neočekáváme problémy z tohoto hlediska. Ovšem riziko zde samozřejmě je, ale jsme také pokryti a máme také záruční fond, který omezuje naši kapacitu se zadlužit nebo půjčit eh, prostředky Ukrajině. Protože ve výši 9% exportu do této země zde existují záruky, takže rizika zde existují, ale situace je dramatická. Je považována za politickou prioritu takže bychom měli považovat za vhodné rozhodnutí navýšit tuto podporu. Ale podle hodnocení MMF eh, se zde hovoří o tom, že bude vhodné, nebo tedy bude možné snížit zadluženost eh, v nejbližší době, takže tím se zase omezuje to riziko. A konečně o Minské dohodě. Chci jen poznamenat, že zde není žádná konkrétní politika EU, pokud jde o znovu projednání dohody o přidružení. Ruské ústupky budou samozřejmě zohledněny v rámci současné dohody, ale nebude se tato dohoda znovu projednávat. Ale nechci docházet, nebo tedy zacházet do dalších detailů. A pokud je o princip mo for mo, jak to je navázáno na Mezinárodní měnový fond, vy jste se více zaměřovali na politické aspekty. Někdy by to nebylo navrženo tento postup před předcházející poradou s SVČ. SVČ bude konzultována kdykoliv v průběhu, protože Podmínky se samozřejmě mohou měnit. Než bude podepsáno memorandum o porozumění, tak vždycky proběhne konzultace s Evropskou službou pro vnější činnost a se spoluzákonodárci. To je tedy také další záruka, že tato operace bude běžet podle principu MOFOMO a v oblasti hospodářských reform budeme podporovat vládu, novou vládu, která je odhodlána v těchto hospodářských reformách pokračovat. Děkuji. Děkuji, nyní pan Landsbergis. Uh, Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval komisi za práci, kterou investovala do přípravy všech těchto dokumentů. Za druhé bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za to, že sdílí společný názor, společný cíl. Je velmi důležité, abychom vyslali tento důležitý signál směrem Ukrajině, abychom prokázali to, že jsme zajedno. Já si myslím, že to je to nejdůležitější. Je důležité, abychom ukázali, že se na tom shodneme jako eh, eh, jednotlivé frakce. Pokud jde o požadavek větší kontroly, já si myslím, že pokud by ta situace nebyla v tuto chvíli tak palčivá, tak bychom mohli hovořit o větší kontrole, o různých přístupech, jak můžeme kontrolovat to, jestli ty eh, peníze jsou správně investovány, jestli jsou tedy investovány v soukromém sektoru nebo ne. Nicméně nyní jde o přežití země. A vidíme, co se na Ukrajině děje. To znamená, že v tuto chvíli není nejvhodnější doba na to, abychom o takovýchto otázkách diskutovali. Podpořil bych takovéto Eh, takovouto debatu, kdyby eh, ta situace byla jiná, kdybychom tady hovořili o tom, jak tu situaci zlepšit. Nicméně nyní hovoříme o tom, jak stabilizovat situaci, protože eh, všechno to jde velmi z kopce. Pokud jde o dohodu z Minsku, tak to možná nezapadá do tohoto kontextu, ale jsem velmi skeptický, pokud jde o to, jestli dohoda z Minsku bude dále rozvíjena. V tuto chvíli je tedy spochybňováno příměří. Nevím, jestli tedy bychom se měli zabývat dohodou přidružení a řešit tady eh, ruské zájmy. Další eh, tedy eh, věci nebudou v tuto chvíli řešeny. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, takže já uzavřu tuto debatu. Připomínám ještě harmonogram 25.2. v poledne pozměňovací návrhy. Hlasovat se bude na příštím zasedání výboru 18. a 19. 3. a hlasovat na plenárce se bude na druhé březnové plenárce nebo na první dubnové plenárce. A nyní bod číslo 6 na pořadu jednání, to je zpráva o evropské strategii pro energetickou bezpečnost. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy výboru ITRE ke sdělení Evropské komise. Naše zpráva tam přinese jednu velmi důležitou složku, složku mezinárodního obchodu. Spravodajem je pan Schulz a já mu hned dávám slovo. Madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Milí kolegové, dnes tedy diskutujeme o návrhu stanoviska, který, které se týká Evropské strategie energetické bezpečnosti jde o reakci na eh, dokument komise z eh, května loňského roku. Jde také o Evropskou energetickou unii a já bych rád zdůraznil právě tento poslední bod, protože se domnívám, že bychom neměli být příliš rychlí, pokud jde o naše závěry, o naši diskuzi o energetické bezpečnosti, musíme nejprve vyčkat na konkrétní návrhy, na konkrétní detaily návrhu eh, který komise předloží v tomto nebo v příštím týdnu. My už jsme se sešli se stínovými zpravodaji a já jsem se snažil eh, zahrnout do prvního návrhu veškeré připomínky, protože čas jsou peníze, nicméně mm, omezení na 1500 znaků v takovémto stanovisku v prvním eh, čtení mě nutí, abych se tady omezil pouze na několik málo otázek, ale samozřejmě vím, že bychom měli jít ještě dál. Stínoví zpravodajové Eh, také slyšeli a dostali moje další myšlenky, kterou, které k tomu budou přidány jako pozměňovací návrhy. Myslím si, že jako výbor bychom se eh, tedy měli soustředit na obchodní záležitosti, které spadají do naší kompetence a proto, proto tedy v našem návrhu stanoviska eh, se soustředím na energetickou Unii, která je výzvou pro nás i pro eh, další partnery. Chci, abychom tady měli udržitelné systémy vládnutí. Za druhé chceme tedy eh, chápat energii jako lidské právo a chceme bojovat proti energetické chudobě. To by mělo být tedy součástí dohod o obchodu úspory energie jsou příspěvkem k tomu, abychom snížili závislost na dovozu, abychom tady eh, čelili nerovnováze v rámci EU a v neposlední řadě jde o to, aby sem, abychom se tedy podívali i na nové technologie a chápali je jako příležitost vývozu z EU a spolupráci se třetími zeměmi. Energie je v tuto chvíli velmi diskutované téma. Je to otázka i míru a války. My jsme o tom hovořili v souvislosti s makrofinanční pomocí poskytovanou Ukrajiny. Ukrajině. Evropská strategie energetické bezpečnosti se soustředí na rok 2030. Já si myslím, že je to vítaná příležitost pro to, abychom tedy eh, eh, pohovořili o architektuře energetické bezpečnosti, abychom šli dál za současnou krizi, abychom tedy zdůraznili, že naše pravidla v rámci obchodu by mohly přispět, mohla přispět eh, k míru a k udržitelné budoucnosti. Eh, k udržitelnému chápání dodávek energie. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě eh, si rád vyslechnu veškeré vaše připomínky a budu se těšit na konstruktivní spolupráci při vypracovávání tohoto stanoviska. Děkuji a za EPP dávám slovo panu Fielnerovi. Děkuji. Teď se zastupuji pana Seinfelda. On by se chtěl nejdříve omluvit za to, že se nemůže účastnit dnešního zasedání výboru. Ale jako stínový zpravodaj by rád poděkoval panu Šulcovi za práci na návrhu stanoviska. Je velmi dobře, že tato zpráva podporuje nebo tedy potrhuje roli mezinárodního obchodu v mezinárodní energetické oblasti. Otázky energetického trhu mezi EU a USA by měly být zahrnuty do jednání o TTIP. To je jeden z jeho názorů. A také si myslí, že jsou zde určité věci, které vyžadují ještě hlubší diskuzi. Především by se to týkalo zaměření na obnovitelné zdroje energie v této strategii i v celém stanovisku. Jedna z otázek, které se týkají výhod obnovitelné, nebo tak, takto. Obnovitelná energie v sebou přináší spoustu výhod, ale neměly by být eh, nahlíženy pouze z ideologického hlediska. Když hovoříme o energetické bezpečnosti pro energetickou unii, nesmíme zapomínat eh, na roli místních eh, fosilních paliv vzhledem k tomu, kolik jich máme k dispozici, jaká je možnost je skladovat a tak dále. Kdybychom se je snažili všechny v Evropě eliminovat, tak by se mohlo stát, že do budoucna budeme zcela závislí na dovozu fosilních paliv a to bude mít dopad na naši energetickou bezpečnost. Další věc, o které bychom měli diskutovat, je Eliminace energetické chudoby v Evropě i ve světě je to důležitý cíl, uvádí se v návrhu stanoviska, ale tento cíl by měl také mít solidní základ v realitě, takže je nutné vytvářet energetickou politiku EU tak, aniž bychom eh, omezovali konkurenceschopnost EU na globálním trhu. Vytlačování podniků a průmyslu mimo EU znamená ochuzování našich obyvatel a snižování naší konkurenceschopnosti. Pak jsou zde další pozměňovací návrhy, které chce eh, stínový zpravodaj eh, předložit a já se za chvíli ještě vrátím do diskuse a vyslovím se jako svým vlastním jménem. Dobře, a nyní pan David Martin, který zde zastupuje Bernarda Langena a který si potom vezme slovo znovu jako sám za sebe. Děkuji ze všeho nejdříve. Bych rád jménem Benta poděkoval panu Šulcovi za dobrou spolupráci. Je velmi rád, že zde máme takovýto návrh stanoviska. Zdůrazňuje důležitost obchodní politiky v oblasti energetické bezpečnosti je důležité spolupracovat na celosvětové úrovni a evropské úrovni je třeba řešit takové výzvy jako je rostoucí energetická závislost a boj proti energetické chudobě v celém světě. Je velmi rád, že návrh stanoviska zdůrazňuje význam obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, to je bod 6 v návrhu stanoviska. Energetické úspory jsou podle něj nejlepším řešením, energetická účinnost je nejlepší způsob, jak zajistit energetickou bezpečnost. Bezpečnost energetické úspory nejen přispívají k dosažení energetických cílů eu ale také ušetří spoustu peněz které je možno investovat do dalšího rozvoje a inovací v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti a pomohou také zajistit technologické vůdčí postavení evropských podniků evropského průmyslu. další bod Bernie rád, že návrh stanoviska hovoří také o potřebě více spolupracovat v kontextu mezivládních energetických dohod s třetími zeměmi, to je bod four A je třeba také zajistit transparentnost a soulad s evropským právem a také důležitá evropská koordinace a povinná výměna informací na evropské úrovni. Je to klíčové v této oblasti a Bern zřejmě předloží pozměňovací návrh v tomto smyslu. A jeho poslední poznámka je, Rád bych ještě dodal, že všechny obchodní dohody by do budoucna měly obsahovat energetické kapitoly, tam budou také možnosti diverzifikovat energetické zdroje, stanovovat si standardy pro energetické produkty a ceny energie a tak dále. A v tomto smyslu také předloží pozměňovací návrh. Děkuji a nyní dám slovo panu Zahradilovi za EKR, který vystoupí svým vlastním jménem. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že zpráva pana Šolce obsahuje řadu klíčových bodů. Děkuji mu za především za jeho bod 3, ten je zcela klíčový, tam zdůrazňuje, že obchod hraje klíčovou roli v energetické bezpečnosti. A já si myslím, že musíme ve svém postoji a ve svých prohlášeních a v možných pozměňovacích návrzích tento postulát ještě rozvinout. S ohledem na to, jak důležitá je energetická bezpečnost v průmyslové konkurenceschopnosti a s ohledem na to, že i nadále bude mít zásadní význam, měli bychom se zaměřit na zajištění stabilního, bezpečného a předvídatelného přístupu k energetickým zdrojům. Mezi jiným to také znamená, že bychom měli usilovat o co největší omezení naší závislosti na jednom dodavateli nebo na jednom transitním místě, protože to může vést ke zneužíváním nebo manipulaci dominantním postavení. Takže bychom měli hledat i další partnery v různých oblastech, kteří by mohli sloužit jako dodavatelé fosilních paliv, například Střední Asie nebo Severní Afrika a samozřejmě také Amerika. A to bude také obsaženo v některých z našich pozměňovacích návrhů. Za druhé, znovu tedy z hlediska obchodu. Musíme dosáhnout většího souladu mezi obchodní a energetickou politikou. To znamená, že evropské obchodní dohody a další nástroje by měly vést k tomu, že by zvětšovaly přístup na trh pro Evropskou unii což je velmi důležité z krátkodobého a střednědobého hlediska. A za třetí je zde otázka mezinárodních eh, nařízení, mezinárodní regulace, protože energetika není regulována žádným smysluplným způsobem na žádné vyšší úrovni. Naším dlouhodobým cílem by tedy mělo být vytvořit mezinárodní rámec pravidel, jimiž by se řídil obchod s energií, s energetickými produkty, energetickými technologiemi. Ideálně by to bylo v rámci VTO, protože tento rámec by umožnil zvýšenou transparentnost, zodpovědnost, předvídatelnost a stabilitu. A pravděpodobně by také omezil napětí mezi zeměmi kvůli produktům s obcho- nebo problémům s obchodováním s energií. To je jeden z problémů, o který hovoří pan Scholz. Je to jeho bod číslo 5 a bod číslo 6. Já si myslím, že tyto tři konkrétní aspekty by měly být zdůrazněny a ta zpráva by tedy měla být pozměněna a my v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a doufáme, že tímto způsobem tato zpráva získá dostatečnou podporu v tomto výboru a že budou tedy tyto pozměňovací návrhy přijaty. Pan Oli Renza Alde. Mezi madame na prezident. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu Šolcovi za návrh stanoviska a za velmi dobrou spolupráci kterou jsme jako stínoví zpravodajové měli. Rád bych k tomuto návrhu stanoviska formuloval tři body. Za prvé, domnívám se, že je to celkově eh, tedy vyvážená vyvážené stanovisko, že to jsou záležitosti, které jsou velmi důležité pro mezinárodní obchod. Jedna z věcí spočívá v tom, že Evropa je v tuto chvíli velmi závislá na fosilních palivech na plynu a to je jeden z důvodů, proč bychom tady energetické kapitoly měly zahrnovat do obchodních dohod, které Evropská unie uzavírá. Například pokud je o TTIP, tak tady tedy hovoříme o tom, že eh, posílený obchod by tady mohl posílit také transatlantické vztahy. Eh, pokud jde o bod číslo 6 návrhu stanoviska pana Šolce, tak se domnívám, že je možno ho přijmout, ale myslím si, že je to poměrně ambiciozní a že to jde dost daleko. Myslím si, že je velmi důležité, abychom tady o energetické účinnosti a o alternativních zdrojích nehovořili pouze v globálním eh, rozměru. Je potřeba, abychom o tom hovořili i v rámci EU, což je v bodě číslo jedna. A konečně poslední bod je na snadě, že potřebujeme eh, dlouhodobou energetickou politiku. Někdy je to tak, že kroky Evropské unie jsou poměrně krátkodobé, nahodilé, nejsou vždycky v souladu s našimi politickými cíly, nejsou vždy soudržné. Já jsem se díval na návrh výboru ITRE a myslím si, že bychom měli více zdůrazňovat e, obnovitelné zdroje energie. Já si myslím, že pan Juncker e, řekl jasně, že chce, aby se Evropská unie stala světovou jedničkou, pokud jde o obnovitelné zdroje energie. Já si myslím, že Evropský parlament by měl eh, na tuto výzvu zareagovat a měl by tedy ve svých zprávách a stanoviscích eh, tento cíl zdůrazňovat. A proto jsem tedy spokojen s tím, že pan Scholz ve svém návrhu stanoviska toto téma eh, zdůrazňuje a že ho zdůrazňuje ve svém návrhu dokonce víc než výbor ITRE. Jde o čistou energii, energii a jde o ekologické zdroje energie, tak jak to eh, tady pan Scholz popisuje v bodě číslo 7 svého návrhu stanovisko, stanoviska. A nyní ještě poslední bod, obecnější eh, povahy, povahy. Dokument ITRE hovoří o unii energetických investic. Proč ne, ale domnívám se, že tyto diskuze o unii se trochu přeceňují. Máme tu unii kapitalového trhu, máme tu bankovní unii, máme tu energetickou unii nebo unii pro eh, eh, investice do energetiky. Já si myslím, že je to tedy eh, příliš mnoho frází a že to by někdy mohlo ovlivnit negativně účinnost našich snah. Děkuji. Děkuji a nyní za zelené pan Buchner. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také za skvělý návrh stanoviska pana Šulce. Souhlasím se vším, co je v něm napsáno. Podobně jako SD bych chtěl eh, formulovat několik bodů explicitně. První věc. Evropská energetická strategie by se měla opírat o vzájemnou propojenost, o obnovitelné zdroje energie a o energetickou účinnost. Musíme si totiž uvědomit, že e, můžeme snížit potřebu energie. To je první věc. A druhá věc, samozřejmě, že domácí, snížení domácí e, spotřeby energie a energetická účinnost e, snižuje závislost na dovozu energie. To je důležitá věc. A za třetí, uzavírání obchodních dohod se třetími zeměmi by mělo být v souladu s vnitřními politikami EU, pokud jde o metody dobývání, eh, například pokud jde o břidlicový plyn. Nemůžeme tady přijímat jiné standardy v jiných zemích, eh, než ty, které tady máme v rámci EU. To se týká i těžby uranu. Musíme si uvědomit, že každá jaderná elektrárna ročně potřebuje půl milionu tun radioaktivního materiálu a to samozřejmě způsobuje obrovské ekologické škody a má to také dopad, negativní dopad na život dotyčných obyvatel. To znamená, že musím zdůrazňovat zas a znova, že musíme vyznávat stejné standardy v obchodování s těmito materiály, eh, jak v EU, tak mimo EU. A nyní ještě další doplnění. Komise si myslím velmi dobře zdůrazňuje jednu věc. A sice to, že naši obchodní politiku musíme přizpůsobit eh, cíli snižování emisí uhlíku. Nicméně v této souvislosti musíme zdůraznit ještě jednu věc, a sice to, že jaderná energie eh, není bez emisí uhlíku. Pokud totiž zohledníme všechny části energetického řetězce, od dobývání uranu až po konstrukci jaderných elektráren, tak dospějeme k číslu 32 až 60 eh, gramů eh, eh, oxidu uhličitého na kilowatt kilovatu. A já si myslím, že to je tady velmi důležité. Musíme zohlednit dobývání uranu a další záležitosti. To znamená, že to musíme srovnat s emisemi oxidu uhličitého dalších typů energie, získávání elektrické energie dospějeme k tomu, že to je tedy mezi zemním plynem, elektrárnami na zemní plyn, které vyrábějí pouze eh, elektrickou energii, ty mají větší emise oxidu uhličitého a dejme tomu eh, elektrické, elektrárny na zemní plyn, které využívají také druhotné teplo pro průmysl. Tam je to zhruba stejné. Samozřejmě že u větrné e- energie a podobných záležitostí je ta, jsou ty emise oxidu uhličitého mnohem nižší. To znamená, že to bychom měli také zohledňovat, když používáme konkrétní čísla. Další věc. Pokud chceme snížit naši závislost na dovozu energie, tak musíme zohlednit to, že minimálně v některých evropských zemích máme obrovské skladovací zařízení zemního plynu. Například v Německu eh, to funguje tak, že bez vnějších dodávek můžeme vyrábět veškerou elektřinu, kterou máme, a to po dobu několika týdnů. To znamená, že jeden eh, kanál, který chybí eh, ve zprávě komise, je to, že tedy e, můžeme e, transformovat různé složky energie zpátky na elektrickou energii. Je to technologie, která by byla vyvinuta před několika desítkami let. Je to velmi dobře vyvinuto a pokud to budeme chtít zavést, tak potřebujeme e, samozřejmě určitou ziskovost tuto chvíli tato ziskovost není zaručena v důsledku velmi zvláštní legislativy, která to zkrátka nějak brzdí a brání tomu, aby se to rozvinulo. A na závěr ještě jednu věc. Produkt, výroba jaderné energie musí odpovídat pravidlům VTO, pokud jde o e, subvence. A proto se na to musíme podívat v širším kontextu. Musíme se podívat na podporu všech e, typů výroby energie. Zjistíme, že e, je to velmi komplexní záležitost. Vyplnulo to z diskuze v minulých měsících. E, Eh, musíme si uvědomit, že eh, podpora eh, větrné energie je například osmkrát nižší než podpora jiných druhů energie. To znamená, že musíme zohlednit náklady na výrobu energie různými způsoby, různými způsoby a musí to všechno odpovídat pravidlům VTO. Děkuji. Děkuji, pan Borel za EFDD. Děkuji. Já děkuji panu Šolcovi za odvedenou práci, za to, jak nám byl k dispozici. Já mám dvě hlavní výhrady k tomuto tématu, jak už jsem říkal na posledním zasedání stínových zpravodajů. První věc se týká místní populace. Myslím si, že bylo dosaženo velkých výsledků tím, že se do otázky energetiky zapojila místní populace. O světov občanů se hodně ušetřilo a Hodně se získalo v oblasti lepšího využívání energie. Když se potom hovoří o obchodování s energií na úrovni Evropy i mimo, tak se úplně zapomíná na místní obyvatelstvo. Pokud o infrastruktury, tak si myslím, že se nemůžeme vyhnout tomu, abychom zapojili občany a i ze spod přece mohou vzejít důležité návrhy. Především, když tyto typy struktur mají dopad na místní populaci. Ta druhá výhrada se týká otázky související s výzkumem a vývojem nových technologií. Hodně se hovoří o infrastrukturách, hodně se hovoří o jejich roli, ale zapomíná se, že energetika musí zohledňovat také výzkum je třeba investovat do výzkumu a inovací, abychom se zvedli na trhu. A to je dost v rozporu s tím, co jsme viděli u komise i v Junckerově plánu, tam se škrtá, škrtá se u všech těch postupů, které vedou k vývoji nových technologií. A připomíná to také Evropská banka, která zdůrazňuje právě tento aspekt. Myslím si, že ve stanovisku tohoto charakteru nemohou tyto dva body chybět. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo našim kolegům. Pan Fielner. Děkuji. Já se pokusím zaměřit na aspekty obchodní politiky v souvislosti s energetickou bezpečností. Já myslím, že zde máme velmi dobrý návrh a já bych se rád omezil na tři připomínky. Chci podpořit návrh, nebo tedy názor, který nebyl můj, ale který jsem tady před chvílí přečetl. Myslím si, že je důležité. aby do všech těch důležitých jednání, která vedeme, teď tedy především z USA, energetickou kapitolu. Protože i to by mohlo podpořit energetickou bezpečnost EU. To je můj první bod. Druhý bod. Myslím si, že bychom měli začít tím, že se podíváme na naše tarify v jednotlivých oblastech. Protože normálně na energetiku neuplatňujeme žádná cla, protože chceme energii, chceme ji dovážet a to levně, ale pak máme antidumpingová ustanovení u zelené energie, biodiesel, větrná energie a tak dále. Tam jsme v podstatě byli schopni se zaměřit na všechny z nich a to je věc, na kterou bychom se měli podle mě také podívat. A viděl jsem, že v oblasti Magnetické ocely by měl být také antidumpingový případ. To je velmi důležitý komponent, když se snažíte přenášet eh, energii v sítích a tak dále. Když tedy hovoříme o propojení, o propojení energetických sítí v Evropě, tak bychom podle mě měli zvážit zájem EU v takovýchto věcech, jako je ten nadcházející případ s magnetickou ocelí. Je jasné, že pokud chceme vytvořit energetickou bezpečnost, tak musíme hodně investovat do zelených technologií, do zelených infrastruktur. A vzhledem k tomu, že potřebujeme všechny tyto investice, máme zde ale zároveň i velmi vysokou politickou nejistotu Já třeba nesouhlasím s nic, s tím, co se uvádí v článku 2. Je třeba zasílit politickou kontrolu a regulaci. Já bych řekl, že energetická produkce je velmi kontrolována a regulována v porovnání s mnoha trhy v Evropě a proto si myslím, že otázka o ochraně investic v Evropě především pro oblast eh, investic do zelených technologií a zelené energie by měla být zásadní. Teď eh, jsme měli živou diskusi o ochraně investic v souvislosti s dohodou TTIP se Spojenými státy. Ale pokud jde o energetiku, tak eh, ochrana investic, to by mohl být nástroj, jak sem ty investice přitáhnout. To je můj třetí bod. Děkuji, David Martin. Ne? Pan Bostináru. Madame la Présidente, dear colleagues, I will try to stick... Uh, Paní předsedkyně, vážení kolegové, já se pokusím přidržet našich zodpovědností výboru INTA a z perspektivy výboru i pohovořit o tom, co bychom měli udělat v oblasti energetiky? Když hovoříme o strategii pro energetickou bezpečnost, eh, tak si myslím, že dnes více než kdykoliv jindy se energetika rovná bezpečnosti z celé řady důvodů, které teď nebudu komentovat. A proto si myslím, že bychom měli zdůraznit dramatickou potřebu koordinovat naši zahraniční bezpečnou, bezpečnostní a mezinárodně obchodní politiku, abychom dosáhli své globální role a dostali své zodpovědnosti. Za druhé, je důležité mít na paměti to, že brzy bude přijat balíček o energetické unii. Tento balíček nám řekne, jak Evropská unie bude nakládat s energetickými otázkami, včetně energetické bezpečnosti do budoucna. A to byl závazek eh, předsedy Junckera. Byl to závazek eh, místo předsedkyně vysoké představitelky Federiky Mogherini, komisařky Malstrámové, v okamžiku, kdy probíhala slyšení, takže měli bychom se držet těch závazků, které jsme slyšeli na začátku našeho mandátu. Další důležitá věc je zajistit, že omezíme tu velkou závislost na jediném dodavateli, je důležité zajistit, že do budoucna tato naše závislost na jediném dodavateli bude omezena. Je třeba identifikovat a vytvořit alternativní zdroje a alternativní cesty. A to je možné pouze prostřednictvím naší politiky v oblasti mezinárodního obchodu. ITRE nám říká, jakým způsobem k tomu přistupovat, ale je také důležité, aby Evropská unie posílila svou schopnost jednat s třetími partnery jako Evropský blok a ne bilaterálně anebo jen s pár zeměmi, protože pokud si vytvoříme klub slabých, tak je to nerealistické. Je snadné vidět, jaký bude výsledek našeho jednání mezi námi a Gazpromem. Když tam pošleme těch pár dobrovolníků, kteří jsou nejméně připraveni na to, aby jednali s Ruskem a konkrétně tedy s Gazpromem. A konečně myslím si, že je zásadní i podle mého názoru, aby energetické kapitoly byly obsaženy ve všech našich obchodních dohodách, včetně TTIP, protože tím si Evropa zajistí, že dále omezíme svou závislost, budeme mít vliv na mezinárodní energetickou politiku, když navrhneme a budeme implementovat svá pravidla pro energetiku prostřednictvím dohod o mezinárodním obchodu. Ještě jednou děkuji panu Šolcovi za jeho příspěvek a jistě předložím i pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní bych dala slovo komisi panu Demerovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji členům tohoto výboru. Jen velmi stručná poznámka k této diskusi. Jak někteří z vašich členů uvedli, ten dokument o strategii pro energetickou unii předloží komise za několik dnů. Mezinárodní dimenze hraje v tomto dokumentu velmi důležitou roli a poznámky, které zde zazněly, budou důležité při vytváření energetické unie. V očích komise je teď velmi důležitá rovnováha, která nastane mezi návrhy různých výborů. Proběhla diskuze na výboru IMCO, zítra se bude diskuzovat ve výboru ITR. ITRE. Je velmi důležité, aby energetická bezpečnost byla co nejširším pojmem a zároveň spočívala na vnitřním trhu, mezinárodní dimenzi i na omezování spotřeby energie. A tato křehká rovnováha mezi různými formami energetické účinnosti je podle nás klíčem k úspěchu této iniciativy. My se teď tedy podrobně podíváme na váš návrh a pozměňovací návrhy, které předložíte v průběhu diskusí. Děkuji, pane Demare, a vracím slovo zpravodaji panu Šolcovi. Uh, Rád bych poděkoval všem kolegům, paní předsedkyně, za jejich názory, které představili při této diskuzi. Vidíme, že je tu mnoho aspektů, které se týkají dodávky energie, obchodu s energií. Jde o to, aby všichni měli tedy přístup eh, k dostupné energie, energii. Eh, a já tedy naprosto souhlasím s tím, co zaznělo. Rád bych vyzdvihl jednu poznámku. Samozřejmě, že dodávka energie je otázka demokratizace. Jde o budoucnost a organizaci Evropské unie. To znamená, že v tomto smyslu je otázka energie také bezpečnostní věc. Jde o to, jak umožnit občanům, aby měli přístup k energii. A souhlasím tedy se vším, co k tomu kolegové řekli. Těším se na pozměňovací návrhy. E, od počátku jsem zdůrazňoval, že musíme zohlednit různé aspekty a doufám, že se nám tedy podaří dosáhnout dobrého dokumentu, že tedy doplníme dokument IMCO a že vylepšíme práci na energetické bezpečnosti do, do budoucna. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, takže připomínám harmonogram, pozměňovací návrhy 26.2. 16 hodin a hlasování na výboru 18. a 19. března a na plenárním zasedání se bude hlasovat v květnu. Takže teď je bod 6 na pořadu jednání. Ne, promiňte, bod číslo 7 na pořadu jednání. Týká se to eh, obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Naší zpravodajkou je paní Mariette Šake a v podvýboru druhá je navrhovatelkou paní Barbara Lochbílar. Takže rovnou dávám slovo naší zpravodajce. And, uh, děkuji. A děkuji za to, že jste se tedy zaměřila na tuto konkrétní záležitost nařízení proti mučení. Obecně řečeno vítám návrh komise který se týká aktualizace obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Samozřejmě, že eh, otázka trestu smrti a mučení je jedna z klíčových eh, otázek při naší eh, zahraniční a obchodní politice, při vyjednávání se třetími zeměmi. Jsou tu některé technické aspekty, na které se musíme podívat, tak aby to nařízení bylo moderní, účinné a e, flexibilní. Vítám také stanoviska předsednictví rady, jsou velmi ambiciozní v, to, v této věci, chtějí to posunout posunout vpřed a já doufám, že společně tady dospějeme k dobrému závěru. Stávající legislativa zaměřená proti mučení je tedy eh, jedinečný nástroj. My jsme to jako EU implementovali a jde tedy o kontrolu vývozu, o dvojí užití. Musíme ale zajistit, aby všechny metody kontroly vývozu byly navzájem v souladu a aby byly dostatečně flexibilní, tak aby zohledňovaly technologický vývoj a změny. Zároveň musíme zajistit, tak abychom, eh, zajistit to, aby na podniky nebyla uvalována přílišná administrativní zátěž. Dospěli jsme k tomu, že je na čase, abychom legislativu aktualizovali a abychom eh, tedy potvrdili naše obecné politické cíle. Komise uznala, že je potřeba, aby kontrola byla efektivnější, například pokud jde o vývoj z chemických látek, které mohou být použity eh, k výrobě eh, smrtících injekcí, ale také k legitimním účelům. Eh, zabránění trestu smrti, mučení a jin, jiným, jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení je velmi důležitým cílem komise a eh, já si myslím, že je důležité abychom tedy v tomto smyslu spojili veškerou expertízu a abychom také nabídli technickou pomoc u těchto výrobků, byť nepocházejí z Evropské unie. To je velmi důležité. Zároveň musíme zajistit, že e, finanční, dopravní služby, reklama a všechno to z toho bude vyňato. Musíme tedy e, zjistit, jestli je e, možné je začlenit nebo ne. Pokud jde o systém ve kterém budou platit rovné příležitosti. Je důležité, aby tady fungovala spolupráce mezi členskými státy. Musíme řešit tyto, jak členské státy eh, tedy eh, udělují nebo zamítají vývozní licence. Eh, to znamená, že to je úkol pro nás, pro všechny, pokud jde o technickou expertízu, která je potřeba pro hodnocení těchto výrobků, je potřeba do toho zapojit experty, nevládní organizace, všichni, všechny tyto subjekty tedy musí na pomoci tomu, aby ta legislativa byla účinná a kvalitní. Jak už jsem řekla na začátku, je velmi důležité, abychom se přizpůsobili novému technologickému vývoji a dalším změnám, proto je velmi důležité, abychom zvolili naléhavý postup. Musíme tedy dbát na to, aby parlament a rada vykonávali určitou eh, kontrolní pravomoc a Zároveň si musíme uvědomit, že přizpůsobování se změnícímu kontextu je také velmi důležitá věc. E, můžeme se tedy podívat na to, ve kterých konkrétních oblastech může docházet k překrývání a kde tedy máme e, důkazy o zneužívání například slzného plynu nebo e, dalších produktů, které mohou eventuálně být použity jako zbraně. To znamená, zbraně. To znamená, že se musíme postarat o to, aby to fungovalo co možná nejúčinněji. Ráda bych na, na závěr zdůraznila, že kontroly vývozu jsou důležité i v této souvislosti. Je to primárně politická záležitost. Musíme se snažit o ukončení trestu smrti, eh, musíme se snažit bránit eh, mučení a nelidskému zacházení. Je to tedy jeden prvek, který bychom měli zasadit do širšího kontextu zahraniční a bezpečnostní politiky. Děkuji. Merci. Je donne la parole. Děkuji. A za EPP má slovo Daniel Kaspary. Děkuji auf nur ein Detail eingehen. Já bych se rád zmínil pouze o jednom eh, detailu. Eh, to, co máme momentálně na stole, je dobrý dokument, ale měli bychom dávat pozor na to, eh, abychom měli na jedné straně opravdu účinnou kontrolu vývozu. Ano, a že do, vývoz do určitých zemí musíme za určitých podmínek zakázat, a pak eh, nemůžeme všechno měřit stejným metrem. Měli bychom být eh, mm, opravdu velice pečliví. Eh, dovedu si představit celou řadu lékařských produktů, které téměř ve všech možných aplikacích jsou, dávají smysl. Někdy by mohl ovšem někdo přijít na nápad použít a zneužít je pro barbarské účely. Eh, myslím si, že musíme zvážit inteligentní řešení, a eh, abychom eh, výrobcům nekladli překážky, kteří budou muset eh, potom eh, určité praktiky zavádět. Na místě jim to nepomůže a u nás to bude znamenat eh, velké byrokratické překážky. Čili předložím patřičné návrhy, pozměňovací návrhy a jinak děkuji za spolupráci. Děkuji za SD. David Martin. Ano, děkuji. Naším stínovým zpravodajem je Mer Rodriguez, těší se na spolupráci. Na této zprávě my vítáme nařízení proti mučení. na dvě důležité věci v této fázi. Chci jen vyjasnit jednu věc. My to nařízení čteme tak, že zatím návrh ještě umožňuje neevropským společnostem uvádět produkty na evropský trh co když by tam byly produkty, které by pocházely se, ze zemí mimo EU. A další věc, je velmi důležité, že je tam zahrnutý taky brokering, je velmi důležité, že řešíme nejen přímý obchod, ale i brokering s těmito produkty, zprostředkovaný obchod. Další věc, kterou zde máme, další otázka, možná bychom mohli být trošku ambicioznější, pokud jde o ten sortiment zboží, které jsou, který je zde pokryt a možná by se to mělo týkat také všech zemí. Také bych eh, rád viděl písemně ten Maritě návrh na posílení tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji, pan eh, Lunes za EKR. Ehm, Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající. Já budu také stručný. Podporujeme z převážné části to, co přednesla zpravodajka. Jsme také přesvědčeni o tom, že je pozitivní, že komise chce zjednodušit a zlehčit eh, povolení, ale musí to být také dobře kombinováno s konečnou kontrolou eh, konečného využití. Eh, Potom eh, návrh nařízení, eh, bod odůvodnění číslo 4, tam se hovoří o tom, že tato opatření eh, musí být řádně vážena, například lékařské přípravky že nemohou a nesmějí být omezeny, když se jich zneužívá a doktor eh, Charles z naší frakce eh, hovoří o finopnatrium. Je to v příloze, v seznamu a eh, je to přípravek, který se používá při anestezii nebo při zahájení narkózy, zavedení narkózy. A musíme na to dávat pozor. Myslím si, že můžeme dobře vysvětlit to, oč nám jde, ale celý ten seznam musíme projít a podívat se na případné eh, lékařské účely, eh, účely některých léčiv. Vzhledem k novým předpisům těšíme se také na spolupráci se všemi kolegy na této zpráci a na návrhu komise. Děkuji. E. Děkuji um, za GUE. Grazie. Děkuji. Paní předsedkyně, i já, stejně jako zpravodajka, i další kolegové, myslím, že to je velmi důležitý, důležité téma a myslím, že Evropská unie by zde měla fungovat jako protagonista v boji proti mučení a samozřejmě trestu smrti. Myslíme si, že boj proti krutému ponižujícímu zacházení a mučení je prioritou pro EU, jak v rámci jejich hranic, tak v zahraniční a obchodní politice. Členské státy i EU mají povinnost použít všechny prostředky k vykořenění mučení v třetích zemích. Mělo by se to týkat nejen bilaterálních postupů, ale také explicitních deklarací a iniciativ, abychom přinesli preventivní a konkrétní odpovědi lidem, kterým hrozí mučení nebo které jsou, kteří jsou mučeni. Využívání mučení se rozšiřuje v Evropě i jinde. Podle Amnesty International asi 134 čínských eh, podniků vyrábí nástroje, které jsou určeny k mučení a měly by být zakázány. A za posledních 28 let se tento biznis ještě ze čtyřnásobil. Může to být globalizovaný biznis, který se může rozrůstat. A já si myslím, že je důležitý taky vztah mezi formami mučení a formami represe mezi jednotlivými členskými státy. Minulý rok státní čínský podnik vyvezl do USA takové věci jako elektrické obušky, které mohou eh, dělat eh, velké, tedy, eh, které mohou přinášet velké elektrošoky, pouta a další věci. Zboží za 100 milionů. Musíme pracovat hlavně na efektivitě kontrol vybavení, které je normálně používáno pro bezpečnost, ale které může být zneužito pro mučení nebo jiné ponižující zacházení. Mohou to být eh, různé elektropistole, elektrické obušky a tak dále. Hodně jsou používány v Africe, ale produkovány především v Číně. Tyto produkty by měly být uvedeny výslovně na tomto seznamu. Pokud jde o ten mezinárodní brokering, především ze strany evropských brokerů, to je podle nás velmi dobré opatření. Vidíme, že je nutné, že musíme být ambicioznější, pokud jde o zákaz marketingu a reklamy na tyto výrobky. Je třeba zakázat eh, vystavování těchto výrobků na všech veletrzích a výstavách na evropském území. Je třeba také posílit eh, toto nařízení tím, že tam bude klauzule, kde se uvádí, že všechny členské státy musí zabránit eh, tomu obchodu pokud zjistí, že některé z těchto produktů sice nejsou na seznamu, ale je prokázáno nebo je zde důvodné podezření, že budou použity k mučení. Je velmi důležité, aby Evropská unie usilovala o to, aby podobné nařízení pro kontrolu obchodování s těmito předměty bylo přijato i na mezinárodní úrovni. Je to důležitá složka obchodní politiky Evropské unie. Děkuji. Kdo bude hovořit za zelené? Pan Bruckner. Deutsch. Paní Kelly je bohužel dnes ve spolkovém sněmu, proto tady není a proto nemohu přednést žádný komentář. Děkuji. Euh, Madame Begin pour EFDD. Paní Begin za EFDD. Děkuji. Evropská unie tedy přistoupila k mezinárodní dohodě za zrušení močení a trestu smrti a musí tedy také zajistit, že předměty, které vyváží, nemohou být využity pro mučení a trest smrti. Evropská komise naplánovala určité nástroje, které by měly být použity za tímto účelem, ale je třeba ještě zefektivnit, protože Evropská unie obchoduje s celou řadou zemí, které už zrušily trest smrti a mučení a musíme zabránit tomu, aby tyto země nevyvážely toto zboží zpět do Evropské unie. Současný návrh Evropské komise se obrací také na evropské broukry a na všechny obchodní zprostředkovatele, u těch produktů, které jsou zakázány, protože jsou používány pro mučení a trest smrti. Musíme se ovšem podívat na otázky, které se týkají operátorů, kteří převážejí v tranzitu takovéto zboží a neposkytují informace o koncových příjemcích, takže je třeba také usnadnit výměnu informací mezi celními orgány členských států a je třeba postihnout ty, kteří porušují tato pravidla. Je to podle nás dobrý návrh, ale pokusíme se ještě vylepšit. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo komisi, pan Mark. Thank you very, very much, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak krátce představím hlavní otázky, o které jde v našem návrhu. Jak již řekla paní zpravodajka paní Šáke, návrh komise se tedy týká eh, aktualizace dokumentu z roku 2005. Eh, je to tedy nařízení 1236 z roku 2005, které se týká určitých produktů, které je možno použít trestu smrti, mučení nebo jinému hrubému nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení. Eh, tato část Společné obchodní politiky EU se mimo jiné týká také dodržování lidských práv ve třetích zemích. Pokud vím, tak je to jediné obchodné, obchodní nařízení, které omezuje obchod za jediným účelem a sice kvůli tomu, že by výrobky byly použity k eh, porušování lidských práv ve třetích zemích. Eh, nástroji nástroje eh, pro dodržování lidských práv zakazují eh, mučení bez výjimek. Evropská politika, pokud jde o trest smrti, je naprosto jasná. Trest smrti je potřeba odstranit u všech trestných činů a není přijatelný za žádných okolností. Pokud se tedy podíváme na tuto bezpodmínečnou snahu zakázat eh, trest smrti, tak si musíme uvědomit, že to také eh, se týká obchodu se třetími zeměmi. Nařízení tedy zakazuje dovoz a vývoz některých eh, eh, výrobků, které jsou na seznamu, například gilotin. Nicméně tyto výrobky je možno někdy využít k různým účelům. Podle nařízení je to tak, že u některých druhů výrobků je potřeba povolení, tak aby příslušné orgány zkontrolovaly, k jakému účelu bude dotyčný produkt ve třetí zemi používán. Kontrola vývozu se týká mimo jiné i nesmrtících zbraní, jako například zbraně, které jsou používány k elektrickým šokům. Od konce roku 2011 toto nařízení kontroluje vývoz také některých lékařských výrobků a anestetik, která je možno použít e, pro výrobu smrtících injekcí a tím pádem pro e, trest smrti. Pozměňovací návrh z ledna loňského roku se týká dvou právních aktů, které společně představují výsledek revize, kterou komise eh, provedla v letech 2012 a 2013. Druhý právní akt je prováděcí nařízení eh, z roku 2014, které bylo eh, zveřejněno loňský rok v červenci a obsahuje seznam zakázaných produktů. Eh, týká se to tedy přílohu, přílohy 2 a 3 nařízení 1236 z roku 2005 revidované nařízení se bude týkat kontroly vývozu a seznamu lékařských prostředků. Rozhodnutí zahrnout seznamy tady padlo po naléhavých zálež, žádostech eh, ne pouze eh, členských států, ale také občanské společnosti a Evropského parlamentu. Bylo to v době, kdy jsme měli velké obavy, že lékařské přípravky a výrobky vyrobené v Evropské unii by mohly být využívány k provádění trestu smrti ve Spojených státech. Všechny členské státy zrušily trest smrti a jak už jsem řekl, eh, zahraniční politika Evropské unie neakceptuje trest smrti za žádných okolností. A to Evropskou unii odlišuje například od Spojených států nebo od Číny. A proto je velmi důležité, aby e, i obchodní politika tuto pozici stělesňovala. Jeden z účelů současného nařízení spočívá v tom, aby kontroly vývozu byly více zacílené. Já si myslím, že to je také e, záležitost, o které dnes hovořila celá řada poslanců. E, je jsou tu tedy navrženy postupy, které umožní obchodování se zeměmi, které zrušily trest smrti. Eh, je to tedy seznam zemí, které eh, se přihlásily ke zrušení trestu smrti a já tady, tady odkazuji na protokol 13 Evropské umluvy o lidských právech. A nyní tedy konkrétněji. Návrh komise chce změnit způsoby současných kontrol vývozu. Za prvé tedy navrhujeme to, že se vytvoří dvě dva odlišné systémy kontroly vývozu, tak abychom odlišili výrobky, které je možno použít pro trest smrti a ty, které je možno využívat k mučení. Musíme si uvědomit, že nařízení z roku 2005 takovéto rozdělení nepředpokládá, ale také je to tak, že seznam kontrolovaných výrobků v té době eh, obsahoval pouze výrobky, které se mohly používat k mučení. Rozdělení na dva systémy je dáno dvěma důvody. Za prvé, snažíme se vnést jasno, jasno do eh, celého řetězce, do mm, fáze před udělením eh, povolení a zároveň si musíme uvědomit, že ne všechny státy zrušily trest smrti. Pozměňovací Pozměnění eh, kontroly vývozu se netýká pouze vývozu určitých lékařských přípravků, ale týká se vývozu všech produktů. Komise navrhuje eh, za prvé to, abychom umožnili takzvané globální povolení, které by tedy zapadalo do eh, kontroly vývozu zboží dvojího užití a zároveň chceme rozšířit oblast působnosti kontroly vývozu tím, že do toho zahrneme i zprostředkovávání a technickou pomoc, tak jak o tom hovořila paní Šáke. Pokud jde o tento poslední bod, tak návrh komise eh, tedy chtěl zakázat eh, používání těchto služeb tehdy, když eh, poskytovatel služby ví anebo má důvody pro podezření, že zboží by mohlo být použito k trestu smrti nebo pro mučení. Jak víte, už se konaly diskuze v rámci pracovní skupiny Rady a zdá se, že členské státy by byly eh, raději, kdyby byl zaveden systém předběžné autorizace, což by tedy odpovídal systému eh, kontroly vývozu. Komise říká, že eh, nejdůležitější je to, abychom měli jednotná pravidla. Pokud se splní tato podmínka, tak eh, bychom pravděpodobně, zdůrazňuji slovo, slovo pravděpodobně, mohli přijmout přístup členských států. Je tu ještě jedna institucionální záležitost, kterou bych rád zmínil. Ten návrh už neplatí, pokud jde o delegovanou pravomoc, protože eh, tu máme tedy nařízení 37 z roku 2014, eh, ale zároveň jsme tedy do toho naš, našeho návrhu Eh, zahrnuli ještě jednu věc. Ano, už skončím, paní předsedkyně, děkuji za upozornění. Eh, je to ještě jedna velmi důležitá věc, kterou bychom v tomto návrhu chtěli udržet, protože nám to umožní to, abychom rychle reagovali na, rychlé, na eh, náléhavé potřeby, například na vývoj nových přípravků. Dovolte mi, abych dospěl k závěru. Rád bych skončil tím, že je to očekávaný návrh, jak jste si jistě všimli, to znamená, že e, s velkým zájmem budeme sledovat návrhy lotyšského předsednictví, které chce celý e, proces urychlit. A já si myslím, že paní Šáke tedy společně s lotyšským předsednictvím vytvořila dobrý kontext. My jsme za to rádi a samozřejmě jsme ochotni být nápomocní jak paní zpravodajce, tak všem ostatním a, chcem, eh, a chceme eh, tedy vyjasnit veškeré otázky, na které by se členové výboru chtěli zeptat. A Thank you very much. Děkuji a dávám slovo paní zpravodajce k závěrečným poznámkám. Děkuji, budu stručná, jsem velmi ráda, že zde eh, slyšíme, že všichni uh, napříč politickým spektrem usilujeme o dosažení tohoto cíle. Je opravdu hrozné, když si čtete ty detaily, mučení v praxi a všichni se shodneme na tom, že je důležité, aby Evropa zde sehrávala vůdčí roli. Jako u všech nařízení je důležité dosáhnout toho, že praxe bude bezproblémová a že lidé, kteří budou muset pracovat s těmito pravidly, že s tím nebudou mít zbytečné problémy. Pokud jde o lékaře a zdravotní oblast, já se budu snažit zajistit, aby legitimní využití těchto produktů, například anestetik, nebylo žádným způsobem omezováno. Přitom je ale třeba zabránit používání těchto přípravků ke smrtícím injekcím. i když zde máme dvě eh, různá nařízení, jedno se týká náležitého použití a jednoho, jedno se týká mučení. My musíme dosáhnout toho, aby to bylo všechno velmi jednoznačně řečeno. Já mám eh, návrhy, které připravím písemně. Hlasovat by se mělo až eh, v červnu, takže doufejme, že to dokončíme ještě do konce předsednictví a já se těším na spolupráci se všemi. Budeme pracovat na dalších detailech a aktualizujeme naše nařízení. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. A nyní bychom tedy přistoupili k bodu 8, ale tomu už můžeme věnovat jen 20 minut. Komise přijala sdělení s názvem Strategie na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Poslední strategie na toto téma byla zveřejněna v roce 2004. Komise, nebo tedy výbor INTA vydá zprávu k této strategii, která se zabývá nedávným vývojem a navrhuje zlepšení a zpřísnění norem v oblasti ochrany duševního vlastnictví ve třetích zemích a chce také omezit obchodování s padělanými statky. Pro světovou ekonomiku je to totiž ztráta ve výši asi 200 miliard ročně. Iniciativy popsané v této strategii by měly být uplatňovány v průběhu roku 2015. Evropský parlament chce přispět k těmto záležitostem a zahájíme tedy první výměnu názorů na toto téma a já dávám slovo naší zpravodajce paní Moska. Děkuji, paní předsedkyně, jak jste velmi správně řekla. Zahajujeme dnes diskusi o zprávě z vlastního podnětu na základě strategie, kterou předložila komise 1. 7. 2014 o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích poté, co tento parlament v roce 2012 odmítnul dohodu akta. Obecně si myslíme, že to, že komise znovu předložila návrh eh, strategie v této věci a chtěla lépe tedy definovat svou strategii na posílení práv duševního vlastnictví, to je podle nás dobré rozhodnutí a právě proto se parlament a tento výbor rozhodl sepsat zprávu z vlastního podnětu, aby zdůraznil důležitost, kterou parlament přikládá hledání nejlepší a nejefektivnější strategie v této oblasti. Po prvním technickém briefingu a setkání se zúčastněnými zainteresovanými osobami, které proběhly v tomto období, mohu už říci, že přístup komise je podle nás v zásadě vyvážený, a zdůrazňujeme především to, že se zde přikládá větší význam ochraně práv duševního vlastnictví v rámci politik na stimulaci naší ekonomiky a ekonomiky třetích států. Jsou zde ještě určité kritické body, které se pokusím velmi stručně shrnout, protože máme málo času, do tří hlavních skupin. Dnes samozřejmě nepředpokládám, že projdeme všechny prvky, které jsou problematické u tak širokého tématu. První skupina připomínek ke strategii komise se týká potřeby zajistit co největší soulad přístupu v jednotlivých oblastech, v různých oblastech. To znamená, je zde nutnost zajistit soulad, konzistentnost mezi vnitřními politiky a zahraniční politikami a zahraniční politikou. To je velké téma i s ohledem na diskusi, která se vede v rámci jednotného trhu. Je třeba tedy zajistit politiku, nebo tedy soulad mezi politikou eh, obchodu a potom také politikou boje proti praní špinavých peněz, eh, daňovým podvodům, eh, organizovanému zločinu a tak dále. Potřebujeme také soulad v tom, že budou začleněni všechny zainteresované osoby, všechny zainteresované subjekty, nejen ti, kterým se věnovala největší pozornost v průběhu let ale i třeba malé a střední podniky a spotřebitelské organizace. Druhá skupina připomínek se týká potřeby toho, aby v rámci, v rámci strategie Evropské unie vůči třetím zemím byly lépe rozlišeny jednotlivé politiky. Aby byly co nejefektivnější, je třeba je jednoznačně rozlišit a zdůraznit. Především z geografického hlediska si myslíme, že je důležité pochopit, jaké mohou být ty nejlepší politiky pro jednotlivé zeměpisné oblasti, s tím, že dopad ochrany nebo posílené ochrany práv duševního vlastnictví není stejný ve všech geografických oblastech, kterými se zabýváme. A další věc, je třeba více diferencovat eh, mezi fyzickými produkty a digitálními produkty. A to je podle nás klíčová záležitost. To musíme zdůraznit co nejvíce, protože si myslíme, že toto je jádro celé věci, celé strategie, o které diskutujeme. A třetí věc, eh, která se týká té potřeby diferenciace, je potřeba identifikovat ty priority, v obecné kapitole ochrany duševního vlastnictví co nejlépe využít dat, které máme k dispozici a impact assessment, který může být užitečný právě při definování těchto priorit. A konečně je také nutné pochopit, jak to, že máme pocit, že otázka těch eh, geografických indikací je trošičku zanedbávána. Nevěnuje se jí stejná pozornost jako jiná témata, která se řeší v rámci této strategie. Obecně k této diferenciaci musím říci, že nám chybí hlubší studium důvodů, proč byla dohoda akta odmítnuta a proč bychom měli vyjít právě od tamtud, eh, právě z těchto chyb abychom vytvořili konzistentnější a silnější strategii. Pokud je o konkrétní opatření navržená ve strategii, tak obecně souhlasíme s přístupem, ale myslíme si, že by mělo být lépe specifikováno, s jakým odůvodněním budou uplatňovány tyto akce ve třetích zemích. Mohli bychom začít od přesvědčování, k ratifikaci již existujících mezinárodních nástrojů, ale i to bychom měli ještě doprecizovat. Také je důležité vědět, jak chce komise rozdělit prostředky a jaké prostředky vlastně bude mít k dispozici. A to by nám pomohlo pochopit, zda bychom mohli mít třeba ataše pro duševní vlastnictví ve všech zemích nebo zda by docházelo k nějaké koordinaci, k využívání zastoupení členských států tam, kde není možné mít přímého zástupce komise, využití helpdesku, jak je možno posílit také informovanost soudů ve třetích zemích a tak dále. A ještě dvě poslední věci, které podle mě je důležité zmínit. Za prvé, to se týká léku a léčiv. Podle nás je pozitivní ten přístup, který použila komise ve svém nařízení, ale máme pocit, že už v této první fázi je důležité věnovat maximální pozornost křehké rovnováze mezi distribucí generických léčiv a zhodnocování vědeckého výzkumu. A druhý bod, pozitivní nám připadá i to, že se působí v rámci VTO na to, aby se posílila strategie ochrany práv duševního vlastnictví, ale je důležité také zdůraznit, že je nutné, aby ve všech eh, dohodách, bilaterálních dohodách, které vyjednáváme, byla zahrnuta kapitola o duševním vlastnictví. To je zatím z mé strany všechno. Myslím si, že tyto úvodní poznámky byly důležité k tomu, abych eh, povzbudila diskusi. Děkuji. Děkuji. Pan Kaspary za EPP? Ne. David Martin? Ne. Paní McClarkin? I will speak. I will speak. Já naopak promluvím. Ráda bych poděkovala zpravodajce za ten první příspěvek k tomu velmi zajímavého, zajímavému tématu. Eh, Právě toto téma bylo jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla být členkou výboru INTA. Chtěla jsem se tedy zaměřit na otázku IPR. Pokud chceme eh, mít v Evropě společnost vědění, tak potřebujeme mít i nástroje, tak abychom mohli řešit problémy, které vznikají eh, u nás i mimo naše území. Musíme tedy eh, dostat požadavkům v oblasti IPR, do, požadavkům, které na nás klade moderní svět. Eh, musíme tedy zajistit, aby naši eh, tvůrčí umělci měli eh, práva, aby jejich práva byla dodržována, abychom tedy řešili problémy, které vznikají eh, u nás i v zahraničí, aby si naše spotřebitelé nemysleli, že je normální stahovat si zdarma věci eh, z internetu. Proto si domnívám, že je velmi důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme pomoci třetím zemím. Je totiž naprosto jasné, že potřebujeme strategie a že tedy musíme řešit problémy, kterým čelím. Je potřeba, abychom tady měli infrastrukturu, eh, capacity building, abychom tedy Eh, řešili takové problémy jako nedostatečné eh, znalosti, dovednosti. Je důležité, aby Evropská unie pomáhala třetím státům v tom, aby přijali eh, potřebná opatření a zlepšili situaci v oblasti IPR. Paní zpravodajka tady o tom všem hovořila a kromě toho e, musíme e, zlepšit angažovanost ne pouze těch zúčastněných subjektů, ale všech. Musíme tedy e, pochopit, o jak vážný problém se jedná. Pokud sdílíme informace, tak musíme řešit i tyto problémy, které mohou vzniknout velmi rychle. A to je právě záležitost eh, toho, že technologický pokrok je velmi rychlý, ale musíme tedy řešit ty problémy, které jsou s ním zpěty. Já si myslím, že v návrhu komise jsou některé velmi dobré návrhy, na kterých můžeme stavět, na které můžeme v našem výboru navázat a velmi se těším na to, že tady budeme s kolegy spolupracovat Eh, myslím si, že ve výboru INTA bychom tedy měli reagovat v eh, širším slova smyslu, že musíme iniciovat širší dialog a vytvořit strategii, která jde ještě dál a v, této, v tomto smyslu bychom měli eh, těsně spolupracovat i s výborem pro vnitřní trh, tak abychom tedy do toho začlenili i další aspekty zpětně cel. Děkuji. Pan Šolci chce říct slovo k této věci? Paní Stínová zpravodajka mě požádala, abych tady předložil jejich návrhy a názory na tuto věc. Já si myslím, že jako koordinátoři tady máme eh, po druhé šanci hovořit o eh, IPR, až tedy eh, my jsme tedy eh, o tom hovořili již v minulém legislativním období. Stínová zpravodajka zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších výdobytků poslední doby je právě internet a eh, jeho rozšíření na celém světě přispělo eh, ke globalizaci. Jeho výhody jsou rozmanité, nicméně si musíme uvědomit, že internet otevřel pandořinu skřínku, pokud jde o autorská práva Celosvětová digitalizace eh, tedy smazává rozdíl mezi originálem a kopií a to je tedy nezvratný vývoj. Existují dva způsoby, jak se k tomu postavit. Buď přístup velkého bratra, to znamená, že budeme všechno, veškeré dění na eh, internetu eh, monitorovat, to bude velmi nákladné, bude to eh, sporné z hlediska lidských práv a zároveň to vytvoří velký odpor Vzpomeňme na dohodu akta v roce 2012. Proto se tedy přikláníme k jinému přístupu. Eh, rádi bychom tedy vybírali eh, poplatek za eh, data. Já si myslím, že to je tedy jediný eh, možný způsob. Každý, kdo by si eh, kupoval nějaký, nějaké uložiště dat, tak by zaplatil poplatek a každý, kdo tedy vytváří nějaké dílo, by zase dostal kompenzaci z tohoto popletku. Pokud bychom se rozhodli pro takovýto přístup, tak bychom uznali právo duševního vlastnictví Eh, ale zároveň bychom zajistili, že eh, tvůrci tedy, že ty platby, eh, ty platby dostanou tvůrci a ne s tím zpětý průmysl. Tento přístup je tedy mnohem spravedlivější, mnohem účinnější a neohrožuje naše osobní svobody. A proto se tedy paní Stínová zpravodajka domnívá, že je správný a těší se na velmi plodnou diskuzi. Děkuji. Chce se kopit někdo další slova? Ah, Paní Begin, prosím. Ano, děkuji. Práva duševního vlastnictví mají samozřejmě co dočinění s inovací a růstem. Evropská unie musí eh, zůstat konkurenceschopná Eh, protože eh, oproti zemím, kde mm, suroviny a pracovní síly stojí daleko méně. Evropské podniky nám mohou pomoci z krize, proto právě Průmyslové eh, průmysly, které se opírají o eh, vědu, vědenění, ty jsou nejdůležitější. Kontrafakt. Evropská unie odhadla ztráty asi na 800 miliard eur, pokud jde o eh, padělání. A je tedy třeba spustit moderní integrovaný režim, který přispěje k tvorbě pracovních míst a zároveň zajistí také rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a uživateli. Je také nutné, aby Evropská unie chránila tyto práva celkově i v jednáních o různých smlouvách. Je třeba rozlišit mezi legitimní ochranou copyright, patentů a tak dále a intelektuálním monopolem, který někdy může škodit právu na zdraví, právu na kulturu nebo právu na volný oběh idejí, Je třeba ne zbytečně chránit toho, kdo vynalézá před tím, kdo chce tyto věci využívat. Je to velmi delikátní záležitost, která vyžaduje opatrný a ne ideologický přístup a já na tom budu pracovat velmi ráda jako stínová zpravodajka. Děkuji a dávám slovo komisi, pan Jensen. Děkuji, já budu velmi stručný, paní předsedkyně. Jen dvě hlavní věci. Vrátím se k tomu, co zde říkala zpravodajka o diferenciaci a stanovení priorit. V oblasti diferenciace je velmi důležité rozlišit v tomto dokumentu nebo tento dokument od dalších dokumentů, které byly přijaty zároveň, ale týkají se té interní složky. Máme zde duální strategii, interní strategii a to, co budeme dělat na venek, to musí odrážet tu naši vnitřní strategii. Tím se vracím k tomu bodu, který zde zmínil pan Scholz o copyrightu, o autorských právech, protože tato diskuse rozhodně nechce zaujímat žádná stanoviska k těmto záležitostem. Prostě jen pracujeme na základě toho, jak vypadá evropské právo, jak bude vypadat do budoucna. Možná Budete muset se podívat na to druhé sdělení, abyste tam našli odpovědi, které hledáte, protože tady je nenajdete. Toto se týká zahraniční dimenze. A pokud je o stanovování priorit, eh, s tím souhlasíme, nemáme neomezené zdroje a proto každé dva roky děláme takzvaný eh, průzkum v oblasti práv duševního vlastnictví. Budeme to dělat eh, i letos. Máme různé informace od členských států zainteresovaných stran a ode všech, kterých se to týká, získáváme informace o tom, jaké jsou nejhorší problémy v oblasti práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. A potom na základě toho sestavíme seznam priorit, kde jsou identifikovány ty hlavní země, kde naše respondenti identifikovali zvláštní problémy. A potom se na to zaměřujeme, protože nemáme zdroje na to, abychom jednali se všemi zeměmi na světě, ani by to asi nemělo smysl. Takže v prvním čtvrtletí byste měli dostat toto nové sdělení, kde bude identifikován seznam priorit pro následující dva roky a bude to náš klíčový dokument. To je z mé strany vše. Děkuji. Merci, je redonne la... Děkuji a dám znovu slovu zpravodajce paní Moska. Děkuji, děkuji jak kolegům, tak i komisi. Myslím si, že to můžeme shrnout tak, že je zde široký konsensus ohledně toho, že vycházíme z určitých pozitivních bodů strategie komise. V podstatě všichni kolegové, kteří si vzali slovo, považovali tyto body za pozitivní a je třeba na nich dále pracovat. Chci pouze zdůraznit dvě věci, které podle mě budou vyžadovat eh, více práce v následujících týdnech. Na jedné straně, jak už jsem řekla i ve svém úvodu, je fakt, že bude složité najít správnou rovnováhu mezi ochranou těch, kteří produkují a těch, kteří spotřebovávají. Především u digitálních produktů, protože velmi dobře víme, že v této oblasti se bude těžko vydávat legislativa taková, která ochrání všechny zúčastněné strany. A v návaznosti na to, co říkala i komise, zástupce komise, chci říci, že je pravda, že dnes hovoříme o strategii vůči třetím zemím a je pravda, že nechceme ovlivnit rozhodnutí v oblasti vnitřního trhu, ale nemůžeme si myslet, že obě strategie nemůžeme považovat za jediný balíček. Takže je skvělé neovlivňovat nebo nepředjímat rozhodnutí, která budou přijímána uvnitř, ale aby ty strategie byly efektivní, tak musíme obě dvě diskuse vést paralelně. A bude to debata, která podle mě bude dost zajímavá. My na tom určitě chceme pracovat a dosáhnout co nejlepších výsledků. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o harmonogram, takže příště o tom budeme diskutovat 18. a 19. března. Pozměňovací návrhy 23. 3. v 17 hodin. Hlasovat na výboru se bude eh, v dubnu nebo v květnu a na plenárním zasedání potom následně. Děkuji. A poslední bod na pořadu jednání. Já děkuji tlumočníkům, kteří nám dají pět minut svého času navíc, takže já budu dost stručná. Činnost monitorovacích skupin. Paní Reding je tady, takže já možná začnu u ní, protože monitorovací skupina se sešla dnes dopoledne, pokud jde o TISA. Jednali, nebo tedy hovořili o jedenáctém cyklu jednání TISA a veřejné slyšení je naplánováno na zítra dopoledne. Paní Reding, chcete k tomu něco říci? Um, ano, paní předsedkyně, jak jste správně řekla, měli jsme tedy zasedání, třetí zasedání monitorovací skupiny. Na tomto zasedání jsme si tady vyměňovali názory s hlavním vyjednavačem. Řekl nám, eh, o čem se již jednalo, jaký byl tady výsledek 11. kola jednání od TISA. Eh, první lednový týden eh, v Ženevě je velmi důležité, že Uruguay se zapojila do jednání, to znamená, že v tuto chvíli je těch jednacích stran 24. Eh, Evropská unie platí jako jedna strana. Pokud jde o obsahové záležitosti, hovořili jsme o aktuálních záležitostech, které vyplývají z jednání, především o těch, které se e, týkají těch nej, nejznevýhodněnějších zemí a e, přístupu na trh. E, to jsou věci, které nevyřešíme v brzké době. Kromě toho nás komise informovala o tom, že je potřeba tedy jasně vymezit jednání a že potřeba zdůraznit to, že ve, v jednání se musíme omezit na omezený počet eh, bodů. Nicméně Evropská unie bude předseda dalšímu kolu jednání v Dubnu a ráda by pokročila eh, strukturovanějším způsobem. Byli jsme informováni o tom, že ta inventura politického eh, Jednání je tedy naplánována na červenec tohoto roku s tím, že by se měly tedy vyslat jasné politické signály, tak aby se jednání urychlila. Já si myslím, paní předsedkyně, že právě to by měl být dojem, eh, moment, kdy eh, tedy eh, se k tomu vyjádříme, vyjádříme i v tomto výboru. Komise nám představila eh, informace o konkrétních sektorech, ať už jsou to poštovní eh, služby, finanční služby, toky dat. Eh, pokud jde o toky dat a dat, lokalizaci dat, tak o tom jsme hovořili konstruktivním, otevřeným, komplexním způsobem. Nepochybně to nezmizí z našeho programu. Kromě toho jsme diskutovali o přístupu k telekomunikační infrastruktuře ve třetích zemích, e, o tom, že tady je potřeba mít nediskriminační ustanovení, tak jak je tomu v EU. Kromě toho jsme řešili finanční služby a přístup na trh a e, spojitost s mezinárodními standardy, například Bazilej 3. Paní předsedkyně, vy jste řekla, že zítra dopoledne tady budeme moci toto téma probrat více dopodrobna eh, v rámci našeho veřejného slyšení, které na toto téma organizujeme. Děkuji. Větnam, ti se sešli 29. ledna a já dávám slovo panu Zahradilovi. Uh, yes, that's true, madam. Ano, to je pravda. To je pravda, paní předsedkyně. Eh, měli jsme jednání, další kolo jednání očeká, o, o eh, tomto bodu očekáváme v březnu mezi 9. a 13. březnem. Kromě toho eh, připravujeme misi INTA do Větnamu na počátku dubna zítra. E, tu budeme mít také nového větnamského velvyslance v EU a také e, vyjednavače. To je tedy všechno, co jsem chtěl říci, protože zítra budeme mít dost času na to, abychom se e, vyjádřili k některým aktuálním otázkám, které se týkají tohoto konkrétního jednání. Děkuji. Děkuji, děkuji. chci jen říci, že skupiny Kanada, USA, Rusko, Jižní Korea, Mexiko a Magreb se také sešly. Já vám děkuji, kolegové a končím zasedání pro dnešek. Sejdeme se zítra. Děkuji všem.